proběhne ve třech částech, dnes odpoledne, zítra dopoledne a pak ještě i zítra odpoledne. Ale začneme s schválením pořadu jednání. Domnívám se, že nejsou žádné námitky, takže můžeme pořad jednání schválit. Sdělení. Eh, toto zasedání bude také k dispozici na internetu, bude přenášeno, máme k dispozici všechny jazyky, kromě maltéštiny, estonštiny, eh, slovenštiny a eh, galštiny Zápis eh, ze schůze konané ve dnech 4. a 5. května. Schvalujeme a nyní se souhlasem paní Paulsen, která měla zahájit dnešní eh, pořad eh, jednání v rámci bodu 4, protože pan Bula nás musí dříve opustit. Začneme bodem 5 a to je eh, zpráva paní Eugenie Aguilera Garcia. Jedná se o výrobu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a zrušení směrnice Rady 90 167, takže získali jsme souhlas obou dám, aha, že body 4 a 5 prohodíme s tím, že eh, napřed projednáme bod 5. Příslušným výborem je náš výbor Agri Stanovisko eh, předkládá výbor pro životní prostředí. A já do problematiky neuvedu, to eh, převezme už paní Aguilera, ta je nejpovolanější a sice uvede nás do problematiky výroby, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv. a to v kontextu obdobných témat, která dnes máme na pořadu. Jedná se o veterinární eh, odvětví eh, léčiva a, a agenturu pro léčiva a obecně se budeme zabývat zdravím zvířat. To je velmi důležitý komplex a eh, velice mezi námi zdravým skupinu polských studentů z Poznaně, kteří se specializují právě na tuto oblast studií. Srdečně vás vítám mezi námi, naše skvělá mládež. Jsme, alespoň já, k vaší dispozici, budete-li mít poté otázky máme takový zvyk, že po zasedání výboru budu rád k vaší dispozici pro případné otázky, ale nyní má slovo paní kolegyně. Bueno, buenas tardes a todo. Quiero salud... Eh, pěkné odpoledne vám všem. Ráda bych vás přivítala a přivítala i studenty, kteří eh, nám dnes dělají společnost. Samozřejmě vám budeme k dispozici, jak již řekl pan předseda. Eh, rádi si poslechneme vaše dotazy. Eh, pane předsedo, já nevím, kolik času mám k prezentaci této zprávy. Jistě musím být opatrná. Dobře, Eh, čili času není mnoho, dobře. Jedná se o zprávu, o návrhu řízení, o výrobě a eh, uvádění na trh medikovaných krmiv. Eh, mm, je to naše kompetence a je to propojeno samozřejmě i s veterinárními léčivy a týká se to i vytvoření nové agentury pro léčiva. Já veterinární. A já řeknu hned eh, ze začátku, je nějaký problém s tlumočením do Němčiny? A problém je vyřešen. Takže budu pokračovat. My jsme tedy zodpovědní za toto velice důležité nařízení. Je to velmi eh, důležité a důležitá je jak eh, moje stanovisko, tak eh, pana poslance Dýna je velice vhodné, aby toto nařízení vyšlo ve stejnou dobu nebo jenom v krátkosti poté, co se bude rozhodovat o e, léčivých veterinárních přípravcích, protože e, jedna a druhá, jedno a druhé nařízení se vzájemně ovlivňují, čili nemělo by smysl ho okamžitě odsouhlasit. Je třeba ho propojit tedy s nařízením o veterinárních léčivých přípravcích, je třeba tedy přizpůsobit čas a odpovuji, od, opakuji jenom e, v rychlosti to, co již asi víte. Eh, jaké jsou zásadní body eh, této zprávy? Eh, vysvětlím vám to a potom vám budu k dispozici na dotazy. Jedná se v tomto případě o nástroje, které by měly, měly sloužit k nákazám větších skupin zvířat, ne jednotlivých zvířat. A jsou to opravdu určené nástroje, pokud se používají právě pro eh, větší seskupení zvířat. Podle mě tímto způsobem se zaručuje homogenější distribuce a také eh, stálejší distribuce těchto přípravků. Každé zvíře má přístup ke stejnému množství eh, veterinárních přípravků a to skrze toto medikované krmiva a jsou určité je to určitým způsobem dozované a tím pádem je ta terapie účinnější. A to jsme chtěli už hned od začátku. To, e, čili jedná se zde o léčivé přípravky pro větší skupinu zvířat. A je to právě účinnější, protože je to homogenější postup. A musím říci, že ta medikovaná krmiva E, jsou jenom jedním z nástrojů pro terapii a jsou jenom jedním způsobem, jak se e, orálně po, podávat, jak orálně podávat tato, e, tato léky. Existují i jiné způsoby, například ředěná, rozpustná, rozpustné léčivé přípravky, které se podávají zvířatům v tekuté podobě, anebo zemědělec může eh, ručně tyto přípravky nasypat do krmiva, čili medikované krmivo, medikované krmivo to je alternativa navíc. Podle mě je to ten způsob, který zajišťuje lepší eh, distribuci, lepší homogenitu. Je to alternativa navíc. Eh, medikovaná krmiva <clears throat> podléhají normám, které již existují až eh, budeme eh, přijímat definitivně toto nařízení, tak uvidíme jak. A kromě těchto pravidel, kromě těchto eh, norem, tato krmiva podléhají obecné legislativě, hlavně co se jedná o etikety, o způsob obchodování a o používání těchto krmiv a přídavku do krmiv. Toto nové nařízení pro léčivé veterinární přípravky také definuje právě normy pro tato, eh, tyto přípravky a některé z těchto norm se používají i pro výrobu těchto medikovaných krmiv. Přiměřený, přiměřené používání těchto medikovaných krmiv eh, by se mělo odhrávat v rámci právě tohoto nařízení. A v důsledku toho a návrh, který se předkládá, jak jsem již řekla zpočátku, je paralelní a možná jde v těsném závěsu k tomu hlavnímu nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. Tento návrh, který se týká medikovaných krmiv, se odolává na legislativu z 90. let Eh, mezitím uplynul již dlouhý čas a mezitím se nashromáždily i nové zkušenosti a tak si uvědomujeme, že eh, toto nařízení je již mírně zastaralé. A takže potřebujeme eh, nové, nový normativní rámec. A domnívám se, že je také dobré, že se jedná o nařízení a ne o směrnici. A za to jsem vděčná. Protože aplikace směrnice do posud se používala vlastně směrnice číslo 90 167 eh, a tato směrnice eh, má nicméně eh, některá důležitá, některá, některé důležité pochybení. Ne vždycky byla aplikována tato směrnice stejné. Existují tam určité diskrepance mezi způsobem, kterým se tato směrnice aplikovala v různých členských státech. A nyní v každém členském státě Eh, by eh, měl být jiný postup. Ta aplikace té směrnice by měla být eh, aplikována jinak. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice citlivou otázku, tak je třeba, aby docházela k homogenější aplikaci této směrnice. A je třeba, aby toto bylo uskutečněno skrze nařízení, protože je třeba, aby všechny členské státy to povinně tyto normy uplatňovaly. To, že existuje specifická norma pro mediková krmiva, je třeba to říci, by nemělo eh, přinášet žádnou diskriminaci mezi různými alternativami, které máme k dispozici. To je medikovaná krmiva a jiné formy podávání eh, veterinárních přípravků toto zde má svoje vlastní eh, nařízení a to se nebude týkat jiných eh, podávání léčiv. Nicméně nebude docházet k diskriminaci. K diskriminaci, která eh, by nevyplývala z nějakých technických důvodů. Myslím si, že by k té diskriminaci docházet neměl. Musíme být opravdu účinnější v používání těchto veterinárních léčivých přípravků a musíme používat všechny alternativy léčení. Jedna nemá přednost před druhou. A rada bych řekla komisi, že návrh, který předložila, je návrh, kde se nám zdá, se skrývají negativní diskriminace proti těm právě medikovaným krmivům a upředností se jiné alternativy. Já se domnívám, že bychom měli být velice přísní a důslední a umožnit všechny modely podávání léčiv a vše uzná, měli bychom uznávat všechny alternativy léčení. A to nezávisle na tom, jakou alternativu vybíráme. Mně se zdá, že ten návrh eh, komise je omezující, že omezuje právě medikovaná krmiva ve srovnání s jinými možnostmi. A definice, a tím uzavírám a můžeme potom se dát do diskuze. Chci říct, že je důležité toto. Je důležité definovat, co jsou antibiotika a bakteriální léčiva. V naší legislativě, podle mě, eh, musíme mít přesnou definici, která bude platit pro veterinární léčivé přípravky, stejně tak, jak paní Talsen doporučila ve svém návrhu stanoviska. Myslím si, že to je správný postup jako ostatně řekl i pan poslanec Palsen. To je i moje stanovisko, já se o něm zmiňuji v mé zprávě a tato definice by měla se objevit i v hlavním nařízení. A dále bych chtěla říci, že ten problém zdraví zvířat je velice důležitý. Myslím si, že my všichni i komise, i my, eh, máme opravdu, eh, máme opravdu velký zájem o veřejné zdraví. A ten problém je propojen tedy s používáním léčivých přípravků, antibiotik, protože docházelo v minulosti k nadužívání těchto léků a to je problém, který nám vytváří velké starosti a musíme ho nějakým způsobem řešit. A budeme ho řešit jinými nařízeními. Čili tato definice se musí objevit i v nařízení o veterinárně léčivých přípravcích, ale jedna věc musí být zcela jasná. Myslím, že potřebujeme i další definici nebo nějaké prohlášení o tom, co jsou co jsou tedy činnosti veterinární a jiné činnosti. Tím uzavřu, nechtěla bych už eh, příliš protahovat eh, tento hovor. Chtěla bych jenom říct, že návrh komise eh, omezuje množství medikovaných krmiv, která mohou být podávána zvířatům. A já se domnívám, že v té zprávě aniž bychom nějak určovali časové omezení, tak si myslím, že to v, té, v tom nařízení nemá uh, své místo. To je zodpovědnost toho, kdo předepisuje uh, tato, uh, tyto léčivé přípravky. Ten musí říct, kolik uh, těch přípravků to zvíře má mít a jak dlouho má tato léčba trvat. A to uh, má v pravomoci nicméně ten člověk, který předepisuje léčbu. Ten říká, jaké jaká léčiva se mají používat a v jakém čase. Dále bych chtěla ještě dodat, že jsem vzala v úvahu, že že ten obecný princip aktiv, ten, obec, ten princip eh, aktivních principů je správný, Měli bychom eh, nicméně vyjádřit eh, hranici, určitý limit pro tyto aktivní principy. Eh, bude to rozhodovat Evropská unie a bude se zakládat na zákonech. Je třeba tam mít co nejnižší procento a musíme se za musíme to stavět na vědeckých poznacích, tak jak to předpokládá i návrh této zprávy. Já už nechci dále protahovat eh, tuto zprávu. Všichni jste tu zprávu dostali v respektivních jazycích. Eh, já jsem jenom potrhla a zdůraznila to, co pokládám za důležité. A nyní jsem vám k dispozici a vyslechnu si vaše dotazy. Samozřejmě si všechno napíšu a pozorně si vyslechnu vaše stanoviska. Děkuji. Bardzo dziękuję pani poseł. Děkuji vám mnohokrát. A nyní zahajuji rozpravu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 Děkujeme i za to veřejné slyšení na toto téma. Eh, tento eh, návrh je užitečný nástroj především pro zdraví zvířat, ale samozřejmě eh, týká se i veřejného zdraví obecně. Je zde několik otázek, na které je třeba odpovědět, protože hovoříme o medikovaných krmivech a jak to řekla i paní zpravodajka, je to zpráva, která jde ruku v ruce s druhým nařízením o veterinárních léčivých přípravcích. E, ta jsou, ty jsou propojena, tato dvoje nařízení. Existuje tady několik aspektů, které e, si zaslouží naší pozornost. Především e, racionální použití, protože hovoříme o léčivých přípravcích nebo o lécích, a jejich použití neracionální může eh, vlastně navodit rezistenci. A rád bych tedy upřesnil, že se nejedná jenom o antibiotika, která vlastně vytvářejí rezistenci, jak je to v případě lidí, ale vlastně všechny typy léků, které se nadužívají, můží, můžou vést k rezistenci u zvířat, zrovna tak jako u lidí. Je třeba podpořit linii komise, antibiotika eh, nemají být Eh, nadužívána, nemají být používána preventivně, protože to je postup velmi škodlivý. Eh, stejně tak eh, musí být jasno o způsobu, kterým způsobem se tato medikovaná krmiva mají používat k léčbě nákaz. Já tím myslím na kuřata, na, na prasata, tam je třeba to používat jenom v případě, že toho opravdu zapotřebí. Víme, že e, zvíře může mít klinické symptomy a je to hlavně lékař, který musí rozhodnout, e, kdy a jak a jak dlouho používat lék. Dále je třeba zdůraznit to, e, čemu já nazývám zoohygienou. Někteří eh, by si přáli používat tato medikovaná krmiva eh, proto, aby eh, kompenzovali chyby v nějakém ošetřování těch zvířat. Je třeba také vědět, je třeba také vědět, jaká je vysledovatelnost těchto medikovaných krmiv. V některých členských státech nejenom veterináři eh, předepisují tato krmiva. Eh, čili je třeba vědět, co se vlastně odehrává na těch farmách a jak se používají tato krmiva. A co se děje s těmito eh, věcmi, když nejsou používány. Je třeba, aby to bylo opravdu užitečné pro farmáře. děkuji, Děkuji vám. Stínový spravodajové eh, obdrží dva a půl minut, ostatní minutu a půl, jinak bychom s tou rozpravou nebyli včas hotovi. Nyní má slovo paní Gering. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce za eh, veškerou práci. Bylo mi potěšením s ní pracovat. Má otevřenou mysl a je přímočará. Vítám tuto zprávu, domnívám se, že je vynikajícím um, začátkem uh, pro naši práci. Sdílím její starosti ohledně jasného rozlišení uh, jednotlivých účelů um, tohoto nařízení a nařízení o léčivých produktech. Eh, samozřejmě, že to eh, nařízení je eh, takovým rámcovým dokumentem nebo rámcovou úpravou, ale existují i určité oblasti medikovaných krmiv, která se vztahují právě konkrétně k tématu jsem ráda, že zpravodajka reflektuje tuto starost ve své zprávě, protože myslím, že je důležité, že musí ten proces probíhat souběžně, ale současně tady řešíme různé věci. Musíme být opatrní, že když hovoříme o medikovaném krmivu, tak hovoříme také o specifikách. A tedy s radostí e, vidím, e, že tady došlo k vyloučení antimikrobiálních e, látek, protože není vědecký důkaz o tom, že by to mělo prospěch pro zdraví zvířat či lidí, takže eh, zůstáváme u těch 3%. Eh, eh, Myslím, že pokud by se to mělo změnit, tak to musí být doprovázeno vhodnými návrhy, které byly schváleny EFSO, tak abychom věděli, že tak činíme podle vědeckých doporučení. Také jsem ráda, že zpravodajka odstranila prvky z návrhu komise, které stanovují limity na délku předpisu, eh, to by měla být odpovědnost osoby, která vydává eh, recept. Dále je zde několik dalších bodů, které by se mělo, měly podle mě ob, mm, obrazit v závěrečné zprávě. To nejdůležitější je zajistit eh, hodně kvalifikovaný personál nad rámec veterinárních lékařů budou mít možnost a právo Eh, předepisovat eh, medikovaná krmiva tam, kde je to v souladu s legislativou. Eh, to platí například ve Spojeném království. Takže Vím, že to není naléhavé, naléhavá záležitost pro spravodajku, ale laskavě uznala, že to je naléhavé v mém členském státě a doufám, že mi v tomto ohledu vyhoví. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Federlich. Děkuji. Děkuji za tento první návrh, který je pro nás velmi důležitý. Většina z nás pochopila, že pokud zvířata dostávají zbytečně moc léčivých přípravků, je to závažná situace, protože to může ohrozit i eh, zdraví lidí. Může to vytvořit rezistenci vůči bakteriím. A potom už zvířata nebudou schopny dostávat vhodná antibiotika. A samozřejmě, že to ovlivňuje i zdraví lidské. Dneska jsme například slyšeli o tom, že 25 tisíc lidí v Evropské unii každý rok zemře kvůli odolnosti eh, vůči antibiotikům a tento problém samozřejmě eh, bude ještě eh, se zhoršovat. Často jsou antibiotika používána preventivně. Samozřejmě, že musíme rozlišovat jednotlivé druhy zvířat, ale musíme si uvědomit, že je důležitá přesná diagnóza a z té potom musí být odvozeno léčení. Není možné, abychom tedy používali antibiotika preventivně. A bylo by tedy dobré, kdybychom eh, si byli bývali, probrali ten bod paní Paulsen o zdraví zvířat jako první a následně tedy řešili veterinární eh, léčivé přípravky a eh, medikovaná léč, eh, krmiva. Samozřejmě, že komise toho do budoucna bude moc udělat mnoho. Komise tedy bude připravovat příslušnou strategii a my jako výbor musíme eh, vytvářet tlak na to, aby to šlo ruku v ruce. Eh, na, jednu, na druhou stranu, pokud ta legislativa bude různá, tak to nebude probíhat eh, paralelně. Často je to tak, že někteří veterináři jsou velmi restriktivní předepisování antibiotik a myslím si, že to je ta jediná možná cesta. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Jsem velmi rád, že se nám nakonec podařilo rozpoutat veřejnou diskuzi o rizicích spjatých s nadbytečným používáním antibiotik. A jsem také rád, že máme eh, vědecké důkazy hovořící o tom, že to je skutečně závažný problém, že se to dotýká zvířat i lidí. Týká se to statisíců lidí. Statisíce lidí jsou eh, postiženi eh, rezistencí vůči antibiotikům. To znamená, že to je pozitivní. A to také přispělo k tomu, že jsme od komise dostali návrh, který jde správným směrem. Margaret Paulson odvedla, odvedla skvělou práci a to všechno znamená, že můžeme uh, učinit další krok v boji proti tomuto problému. Já si myslím, že v této situaci je trochu nešťastné, že tu máme návrh paní zpravodajky, který dokonce oslabuje návrh komise a který zlehčuje, zjemňuje podmínky pro prodej eh, medikovaných krmiv a nijak neomezuje jejich použití. Jsou to dokonce nižší požadavky eh, týkající se dohledatelnosti léčiv. To znamená, že se zdá, že tento návrh dokonce umožňuje použití preventivní, pre, preventivní použití antibiotik. To znamená, že podle mě je to velmi nebezpečná tendence a byl by to dokonce skandál, kdyby se parlament tímto směrem posunul. V situaci, kdy veřejná diskuze, eh, jak jsem řekla, byla rozpoutána a kdy si je veřejnost vědoma eh, závažnosti toho, že se antibiotika používají nadbytečně. To znamená, že se domnívám, že o tom bychom měli ještě popřemýšlet a neměli bychom návrh komise pouze oslovovat. Děkuji. Děkuji, pan posel Kartí. Thank you. Eh. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nebudu opakovat to, co říkali ostatní. Eh, nejdůležitější aspekt je to, že tu diskuzi tedy vedeme. Já vím, že jsme se tady mnohé naučili. Je potřeba tedy vyvážit ten dokument, e, vyvážit potřeby zemědělců, chránit zvířata, ale také brát v potaz i ekonomické zájmy. E, mnoho podniků nám posílalo e-maily a mají obavy. E, nicméně prioritním zájmem musí být lidské zdraví. Mám pocit, že se tady musíme někam posunout od toho stávajícího návrhu zprávy, protože musíme eh, zaručit, že princip předběžné opatrnosti tady eh, bude dostatečně zohledněn. Víme, že rezistence vůči antibiotikům je problém, který je stále palčivější v celé Evropě, rozšiřuje se velmi rychle v eh, i v těch e, místech, kde tedy není dostatečná regulace. Zároveň tedy rozumím tomu, že je velmi obtížné dostat se do situace, e, kdy tedy by e, zemědělci měli Eh, takovýmto způsobem podávat léčivé přípravky zvířatům, protože pro menší zemědělce by to byl úkol, kterému v tuto chvíli nejsou schopni dostat. Eh, tato diskuze je velmi užitečná i proto, že jsem si vědom toho, že tady tady máme i určité aspekty eh, v dohodě TTIP, na které se eh, těšíme, na které čekáme, protože eh, stejné garance, které máme v Evropě, se budou týkat například i hovězích výrobků ze Spojených států, pokud by tedy toto maso mělo být dováženo do Evropy. To znamená, že by tam byly příslušné záruky. Děkuji. Dámy a pánové, tím tady končím diskuzi eh, v tomto, o tomto bodu. Další řečníci eh, Tady takto končím eh, debatu těchto řečníků a ostatní řečníci už budou mít pouze minutu. Paní Ajozo, prosím. Jak říká paní zpravodajka, toto nařízení je velmi důležité a já bych chtěla poděkovat zpravodajce především, protože opravdu udělala úžasnou práci a do velké míry vlastně vylepšila návrh komise v mnoha aspektech. Mám na mysli <clears throat> nyní, nyní eh, upozorním na některé. Myslím si, že je důležité, abychom eh, vymezili maximální hranici na eh, aktivní principy. Komise navrhuje 1% a to na základě to nemá vůbec vědecké odůvodnění. Toto 1% v každém případě to by měla být ESA, která rozhodne, zda je toto 1% eh, správné a jaké procento by to vlastně tedy mělo být. A 3% těch aktivních eh, složek, které vy navrhujete, je velmi správné. A co se týká preventivní výroby a skladování, kterou komise, kterou komise zakazuje, tak tam to, že se vyrábí preventivně, tato, tato medikovaná krmiva, tak eh, v tomto ohledu jsem se spravodajem, se spravodajkou eh, zcela zajedno. Pak je tady spousta věcí, které nechci vysvětlit, ale v podstatě je to dobrá zpráva. Děkuji. Děkuji, pan Agňu. Spravodajka uvedla, že se těší eh, na vyhlídku nařízení. Já chci dát eh, najevo, že mě netěší vyhlídka na vznik eh, nařízení. My máme příliš mnoho regulací ve Velké Británii o mm, mm, tomhle tématu medikované krmivo. Nutno si uvědomit, že Eh, to, eh, že přidáváme Eh, do krmiva eh, léčiva je pouze určitá nepříjemnost a eh, práce navíc. To znamená, že dříve nebo později, když bude přibývat těchto léčivých látek, tak zemědělci to jednoduše přestanou dělat. Zejména chci, abyste se podívali na článek 5, odstavec 2D. Jde o zinek. Zinek může být přísada, je to stopový prvek a navíc je to něco, co může být použito jako léčivo. My jsme to vyřešili v britské legislativě legislativě. Tento článek 5 eh, by totiž věci mohl zkomplikovat a eh, vrátit nás zpět. Další eh, bod je článek 7 o takzvaném carry-over, neboli přebycích. Zemědělské konfederace obvykle nepoužívají silný jazyk, ale v tomto případě tvrdí, že, toto, že tento, toto ustanovení je nesmysl, že to nebude fungovat v praxi. Takže prosím, věřte mi praktickému zemědělci, že to skutečně nebude takto fungovat. Děkuji. Herr pan posel Linz. <clears throat> Já vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo. Předně chci poděkovat za dosavadní spolupráci s paní zpravodajkou a děkuji rovněž za návrh zprávy a také za to, že e, jsme přizpůsobili časové harmonogramy, e, to znamená, e, pokud jde o nařízení o medikovaných krmivech a veterinárních léčivých přípravcích. Souhlasím, že koherence mezi oběma nařízeními je nezbytná a myslím, že toho nejlépe dosáhneme, když a budeme, když sladíme časové harmonogramy. Domnívám se ale, že v některých podrobnostech ještě panuje e, různý názor na věc. Jsem velmi proto, aby například definice, které jsem společně s hlavní zpravodajkou paní Grostet eh, vyvinul, abychom je zachovali v textu, protože je důležité mít jasné definice eh, prevence eh, terapeutického používání a metaprevence. Myslím, že je skutečně důležité zachovat tam to, co navrhuje komise. A navíc chci poukázat na to, pokud jde o šíření nákazy, tak i ony 3%, která jsou tam navržena, nespočívají na vědeckém základu. A Myslím si, že k tomu musíme přistupovat rozdílně. Eh, totiž to, co se týká antibiotika ostatních účinných látek. Zítra budeme hlasovat o tom ve výboru pro životní prostředí, o mém stanovisku a eh, budu rád, když všechny tyto aspekty, které jsem nadnesl, zohledníte. Děkuji, pan poslanec Panta. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval zpravodajce za toto stanovisko. Myslím si, že je důležité je důležité, aby text jasně vydefinoval některá témata, eh, která se také odkazují na právní rámec. Jak už jsem řekl, eh, tato agenda je propojená s veterálními léčivými přípravky a eh, to všechno souvisí s veřejným zdravím. Čili se nám zdá, že naše zpravodajka se odchyluje od stanovisek rady. Zdá se mi, že zachází trochu daleko Myslím si, že my potřebujeme, a s tím souhlasí i ti, kteří jsou zde eh, zainteresováni, potřebujeme velkou přísnost eh, ohledně antibiotik a potřebujeme tedy, abychom měli určité hranice a proto jsme předložili i pozměňovací návrhy k tomuto textu. Pani Szlajewa. Pan Šaja. Děkuji vám, pane předsedo. Předně musím říci, že tuto zprávu považuji za velmi realistickou, je dobře promyšlena i ve vztahu k praktickému uplatňování. Přesto mám ale ještě několik e, otázek, i když jsme o tom již e, obsáhle diskutovali. Definice ve směrnici no, e, musí být zvýrazněny Eh, jde mm, o zprávu paní Paulsen, jak zabráníme zmatku, eh, pokud je o původ eh, obsažených látek, které se mohou používat i v medikovaných krmivech. Některé mm, jsou považovány i za antibiotika, ale pocházejí z kategorie rostlinných léčiv, tedy jsou eh, výtažkem rostlin. Eh, když eh, to chceme kontrolovat a budeme mít práh 0,01%, jako u nás, Eh, pak eh, výrobci eh, krmiv budou trestáni, pokud bude ta látka obsažena v krmivu. Jiné země mají mnohem vyšší prahové hodnoty, proto musíme přesně znát ty definice a vědět, které definice platí. Děkuji. Já se chci připojit k předřečníkům a poděkovat zpravodajce za text Eh, několik drobných poznámek. Považovala bych za důležité, abychom eh, eh, povolení prosadili i pro menší dávky než 2 eh, kg na, tuny, eh, na tunu i pro eh, smíšená krmiva, samozřejmě i v závislosti na výskyt hospodářských zvířat. V jednotlivých členských zemí máme různé struktury chovu a také chci poukázat na to, že takzvané mobilní míchací zařízení, jaké se používají v některých členských státech, jsou velmi důležité. Například u nás jsou velmi drobné struktury, které jsou velmi rozšířené, respektive zemědělci sami produkují eh, na stacích krmivo a nepřikupují jej, jako v jiných členských státech. Eh, a toto je důležité jim dát možnost v případě eh, míchání dodržovat jasné, jasné pokyny a praktikovat to i přímo eh, v terénu, to znamená na stacích. A prosím, abyste to také zohlednili v dalších diskusích. Děkuji a nyní eh, paní poslankyně McInnes. Děkuji, pane předsedo, a Omlouvám se, že jsem zcela nesledovala debatu od začátku, eh, protože i vedle probíhá zajímavá eh, diskuse, již jsem se zúčastnila o potravinovém eh, řetězci. Něco, co jsem chtěla zmínit, už zde zaznělo, to byla ta problematika jednoho procenta a děkuji zpravodajce, že mm, to vyřešila. Dále debata ohledně veterinárních praktiků a odpovědných osud, osob, to bylo také zmíněno. V textu jsou určité Eh, body, k nímž eh, předložím pozměňovací návrhy. Jedná se o takzvané aktivní přísady nebo příměsi a aktivní prvky a pak eh, je tam zmínka i o přezraničním obchodu, o krmivu, k tomu také předložím pozměňovací návrhy. Chci ale poděkovat zpravodajce, obecně je to důležité téma. V některých členských zemích více, někde méně, protože existují rozdíly ve státech, jak se nakládá nakládá například s nemocnými hospodářskými zvířaty eh, a medikovaná krmiva se někde používají více, eh, někde méně, ale mm, jedná se zejména o články 1, 7 a 5, 2D, k ním předložím pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji, pan posel Jara. Hm. Pan poslanec Jahar. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za tuto zprávu. Mám dva doplňující dotazy. Musíme vzít v potaz, že jde tedy o použití léčivých přípravků. Veřejný zájem o to je velmi velký. E, týká se to především použití antibiotika. Já bych se rád zeptal, jestli jsme dostatečně jasně řekli, že i tady jsme pro tu strategii minimalizace, to znamená, že čím méně, tím lépe. To je první věc. A druhá věc, právě u antibiotik nebo složitých eh, eh, léčivých přípravků, jestli bychom eh, tedy nemohli upustit od těch medikovaných krmiv. Existují antibiotika, která nejsou rozpustná ve vodě? Já si myslím, že většina ano, to znamená, že bychom se mohli použití eh, medikovaných krmiv vzdát. Eh, to je tedy moje otázka. Eh, děkuji. Pan Toma. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval paní zpravodajce. Je velmi důležité, abychom zavedli dobré definice, které budou použitelné v praxi, tak aby každý věděl, o co jde. Pokud jde o to, co říkal pan Linz a ostatní stinoví zpravodajové, tak my pracujeme na návrhu. Zítra se koná eh, hlasování a eh, řešíme v této souvislosti i definice. Pokud jde o antibiotika, tak je to velmi důležité téma. OECD k tomu řekla, že během jedné generace se použití antibiotik zvýší o 67% na celém světě. Částečně, částečně se to tedy týká toho, že e, roste potřeba nebo e, roste spotřeba masa e, Alternativy jsou možné pouze za vyšších eh, nákladů, ale já si myslím, že eh, bychom neměli tady zemědělce trestat tím, že už nebudou konkurenceschopné, měli bychom se tedy spojit a společně eh, postupovat proti nadbytečné použití, nadbytečnému použití antibiotik. Pandes. prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také paní zpravodajce. Rád bych navázal na to, co tu právě zaznělo. Je velmi důležité, abychom již předem dobře zvířata chovali, tak aby nebylo potřeba tolik léčivých přípravků, ale eh, podobně jako lidi i zvířata jsou nemocné, nemocná a proto je tedy potřeba antibiotika používat. V Německu se eh, zavedl monitoring a eh, byl u mě jeden zástupce svazu francouz a řekl, že by bylo dobré, kdyby se tento systém rozšířil. U nás v Německu můžeme vždycky zpětně zjistit, kde se kolik eh, antibiotik používá a to přispívá k tomu, že se jejich použití minimalizuje, tak abychom používali co možná nejméně antibiotik a abychom tedy dobře chovali zvířata, protože podle mého názoru je to ten nejlepší způsob, jak se posunout zpět, eh, vstřed správným, správným směrem. Nyní komise, prosím. Pr- prosím, zástupkyní komisi. Komise, prosím. Děkuji, pane předseda. Především bych ráda poděkovala zpravodajkyni za uh, práci. Uh, my eh, uznáváme, že to je velice technická a poměrně obtížná práce. A na základě stanoviska, které jsme obdrželi, Eh, toho návrhu, který jsme obdrželi eh, po diskuzi, kterou jsme měli, bych řekla, že eh, to, co nám bylo předloženo a navrženo, bylo velice zajímavé a velmi důležité. My všichni souhlasíme s tím, že společným cílem tohoto nařízení a tohoto návrhu nařízení je to, že chceme chránit zdraví našich zvířat a zároveň chceme chránit i lidské zdraví. A naším cílem je bojovat proti tomuto novému nebezpečí, které se zdá být velmi urgentní, a to je eh, rezistence na eh, mikrobakteriální látky. My jsme eh, se tedy pohnuli tímto směrem a náš návrh chtěl najít správnou rovnováhu mezi tím, co byly potřeby Eh, používat určitá antibiotika proto, aby se chránilo zdraví zvířat a mezi tím, eh, že je potřeba snižovat používání těchto antibiotik eh, proto, abychom mohli bojovat s problémem rezistence na antibiotika, rezistence, která se velice šíří v lidské populaci a také v zvířecích populaci, protože i zvířata jsou postižena touto rezistencí proti eh, bakteriálním látkám. Někteří zpravodajové mají problém eh, přijmout určitá omezení, tak jako oni to vidí, ale některé priority byly diktovány právě tím, že jsme chtěli dosáhnout této rovnováhy. Chtěli jsme tedy dospět k určité rovnováze. Proto, abychom měli možnost chránit eh, obecně veřejné zdraví. Z tohoto důvodu jsme tedy vyznačili určité hranice k přenosu a věděli jsme, že o tom bude potřebovat ještě eh, diskutovat a že budeme muset ještě určitě opravit nějak tyto hranice na základě toho, co také vy navrhnete, na základě i jiných diskuzí, které jsme měli v rámci rady. Eh, s ohledem na to, že nemůžeme eh, odložit eh, nebo úplně odstranit ten, eh, tu eh, ambici, že se chceme vyhnout přenosem, přenosům také díky technologickým nástrojům, které budeme v budoucnosti zřejmě mít. Možná, že ta naše ambice byla příliš velká, chtěli jsme ustanovit určité hranice v současné době tyto hranice jsou diktovány hlavně technickými eh, údaji a následně i eh, vědeckými názory, které tyto názory vychází z vědeckých poznatků. Čili to je víceméně ambice, kterou jsme před sebou měli. A potom zde jsou další věci. A například definice. Někteří zde, někteří poslanci zde se o tom zmínili a upozornili na to, že je třeba eh, přesně použít a přesně vytvořit definice pro používání těchto léčiv a těchto krviv. A z tohoto důvodu jsme ve zprávě i uplatnili určitá, určité poznatky, například používání aktivních eh, přísad a používání u veterinárních eh, léčivých přípravků, to jsou dvě odlišné věci, protože se eh, používají v zásadě úplně jinak. A zde navazuji na eh, poznámku, která zde také padla, a to je to, že hovoříme o léčivých přípravcích a o medikovaných krmivých, která, které obsahují substance, které jsou povolené pro tento účel. Jsou to léčivé přípravky, které se podávají orálně a mělo by, měly by být podávány jenom některým zvířatům. Zatímco, jak tady e, někdo i řekl v rámci tohoto výboru, e, dochází k tomu, že se e, podávají tato medikovaná krmiva Eh, vlastně eh, k léčbě nákaz a tam je ten cíl úplně jiný a je třeba k tomu přistupovat jinak a eh, jinými prostředky. Čili to, co jsem chtěla říct na závěr, je, že máme společný cíl. Chceme chránit veřejné zdraví a musíme jenom vylepšit prostředky, díky kterým chceme náš cíl dosáhnout. E, naše cíle jsou a naše nástroje jsou e, v velké části e, sdílené a u jiných budeme muset lépe pochopit jeden druhého, abychom dospěli k pochopení toho, co, čeho chceme dosáhnout. Čili prvním krokem, první krok je výborný a myslím si, že můžeme pokračovat v této diskuzi na této naznačené cestě i v této spolupráci. Děkuji. Bardzo dziękuję pani poseł Aguilera. Děkuji. A nyní paní zpravodajka, ale velmi stručně, prosím. No, yo únicamente... Děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o vlastně první rozpravu na toto téma, tak bych chtěla poděkovat vám všem za váš příspěvek a řekla bych, že my všichni eh, sledujeme stejný cíl čili sdílíme náš cíl. Já jsem vám k dispozici a budu se snažit eh, vypracovat to nejlepší návrh na řízení. V každém případě, pane poslanče, si e, eh, není jisté, že nejlepší model je model německý. Musíme dosáhnout našich cílů vzít v potaz i právě e, rezistenci na antibiotika a na mikrobakteriální látky, čili je třeba vypracovat takové nařízení, které by mohlo být použito ve všech členských státech. Zůstávám tedy k dispozici pro to, abychom mohli i nadále pracovat společně a vylepšit toto nařízení. Děkuji. Dziękuję. Jak Państwo wiecie, sprawozdawczyni po odbyciu konsultacji ze sprawozdawcami cieniami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 wracamy czy przechodzimy do punktu czwartego zdrowie zwierząt. Pani, to zaczęli pani poseł. Takže čtvrtý bod zdraví zvířat. Spravodajkou je paní Paulsen. Máme pro vás dobrou zprávu. Došlo k dohodě s radou, pokud jde o zdraví zvířat. Po čtyřech kolech trojstranných jednání. Já vám tady blahopřeji, paní zpravodajko, a děkujeme vám za velmi intenzivní práci, kterou jste v této věci odvedla. Domnívám se, že mi nezbývá, než vám udělit slovo, tak abyste nám představila výsledky trojstranných jednání. Děkujeme vám tedy a prosím vás, abyste nás eh, informovala. Děkuji. 1. června se konalo poslední eh, trojstrané jednání o zdraví zvířat. Nyní toto dosie změnilo téma. Jde o prevenci a kontrolu nakažlivých nemocí. Musíme připomenout, že právě to je základ této legislativy. Politická dohoda, které bylo v této souvislosti dosaženo, je skvělým krokem pro Evropský parlament a zvlášť tady pro náš výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Musím říct, že je to pro nás skutečně velký úspěch a rád bych poděkovala všem stínovým zpravodajům. Um, mohla bych jim děkovat zas a znova za tu skvělou spolupráci, která nás uh, pojila. Děkuji paní Jegle, paní Kuča. Musím říci, že Eh, jim tedy vděčíme za mnohé v té první části celého procesu. Šlo o to, že ta záležitost byla nesmírně obtížná, komplikovaná a bylo potřeba diskutovat o těch cílech a o zásadách, které se zatím skrývají. Jakmile jsme se tedy byli schopni shodnout, eh, shodnout na Eh, těch cílech a zásadách, tak už ty věci vypadaly mnohem jednodušeji. My jsme tedy použili novou metodu práce, kterou vám mohu doporučit u takto komplikovaných záležitostí. Při prvním hlasování jsme měli 570 hlasů pro a 100 proti. Při plenárním zasedání a spolu se stínovými zpravodaji jsme tedy získali eh, silný mandát pro další třístraná jednání. To znamená, že to je věc, která je také důležitá ze které se musíme eh, poučit, musíme být schopni eh, vypracovat kompromisy a stát pokud možno bok po boku, být tedy zahjedno v naší pozici. Pokud eh, budeme rozděleni, budeme slabí, naopak pokud budeme semknutí, bude naše pozice silná. Ta nejdůležitější novinka během prvního hlasování byly dobré životní podmínky zvířat to, že toto téma bylo bezprostředně propojeno se zdravím zvířat a s odolností vůči antibiotikům. Já si myslím, že to je tady velmi důležitá věc. Tato témata jsou nyní v Evropě i na celém světě mnohem eh, viditelnější, a to především pro, po zprávě VHO, která byla zveřejněna na toto téma. Je to tedy historicky první legislativní dokument, který stanovuje jednoznačnou souvislost mezi eh, zdravím zvířat a zdravím lidí, lidským zdravím. To znamená, že tento legislativní dokument bude velmi důležitým krokem v boji proti zneužívání antibiotik a v boji proti odolnosti vůči antibiotikům. Nesmíme zapomínat na to, že se to týká i životního prostředí, ať už je to voda, vzduch, půda. To všechno jsou také velmi důležité faktory v rámci antimikrobiální rezistence. Znamená to tedy, že všichni zemědělci, všichni ti, kteří chovají zvířata, musí Eh, dodržovat zásady dobrých životních podmínek zvířat a dobrých podmínek pro používání veterinárních léčivých přípravků, což bude velmi dobré pro eh, podmínky zvířat v Evropě. Dovolte mi, abych uvedla jeden příklad eh, za všechny. Ať už, je to, ať už se jedná o krávu, prase nebo psa, domácího psa, ty požadavky jsou stejné Veškerý stres, veškeré utrpení zvířat je potřeba vyloučit za přijetí jakýchkoliv opatření. To je tedy stěžejní bod tohoto legislativního dokumentu. Kromě toho je tu seznam nakažlivých nemocí, které je potřeba eh, kategorizovat podle nejrůznějších kritérií například podle toho, jaký mají tyto nemoci dopad na zemědělskou produkci. V podstatě to odpovídá požadavkům parlamentu z prvního čtení. E, skutečnost, že tento seznam tedy bude vytvořen prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, znamená, že tedy e, e, my jako parlament bychom na to mohli mít vliv. Možná, že toho říkám příliš mnoho, ale máme tu 39 nařízení a směrnic za 50 let a všechno, všechny tyto eh, legislativní dokumenty nyní budou na, nahrazeny těmito jasnými eh, formulacemi, těmito jasnými cíly, které by měly být srozumitelné pro 25 milionů lidí v Evropské unii, jejichž každodenní život se těmito eh, pravidly začne řídit. Znamená to tedy, že to bude skvělý příklad toho, eh, co požadovala Junckerova komise, a sice, že chceme dosáhnout zjednodušení a vyjasnění evropské legislativy. Je to skvělý příklad této snahy. Dokazuje to, že je to možné. 10. června výbor stálých zástupců Koreper potvrdil, že souhlasí s touto dohodou a já jsem přesvědčena a doufám, že všichni naši kolegové jsou ochotni hlasovat pro. Podobně jako rada. Eh, děkuji. Odpovědi paní panu posu. Já děkuji vám a e, zahajuji diskusi. Ještě jednou vám blahopřejeme. Pan Dorfman je první a proto prosím nemluvte déle než minutu a 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo, skutečně to e, stručním. V podstatě jsem chtěl jenom poděkovat paní Paulsen, které skutečně e, věnovala tomu trialogu celé své srdce a převzala přitom i předchozí zprávu od paní kolegyně Jekle. Děkuji tedy mnohokrát. Myslím, že jsme nalezli řešení a na eh, detaily, obsahové detaily už eh, eh, se nemusím omezovat, protože jsme skutečně nalezli řešení. Víme, jaký negociační mandát máme a tento trialog vedl skutečně, skutečně k tomu, že e, vzniklo rozumné nařízení o zdraví zvířat a o přenosných e, nemocích. A alespoň pokud je o moji skupiny, skupinu, můžeme e, to zítra klidně schválit. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní má slovo pan Smet. Děkuji, pane předsedo, i já budu velmi stručný. Chci poblahopřát paní Paulsen. My vždy gratulujeme našim zpravodajům, ale tentokrát to skutečně myslím vážně. Paní Poulsen skutečně odvedla skvělou práci eh, v této komplikované materii a myslím, že ji patří eh, úcta a, a samozřejmě to tež platí pro naše zaměstnance, kteří platu, pracují na tomto tématu již několik let. Eh, víc než 50 různých textů bylo vlastně vtěleno do jednoho komplexního textu a týká se to vlastně všech evropských zemědělců a všech evropských už, zemědělských eh, eh, zvířat. Děkuji eh, samozřejmě všem, kteří se na tom podíleli. Máme tady mnoho zúčastněných stran, které se na tom podíleli a z perspektivy naší skupiny tedy blahopřejíme k této dobré práci. Děkuji, pan Razon. Ano, děkuji, pane předseda. Ta otázka zdraví zvířat je mnohem důležitější, než si to mnozí myslí, protože je propojená s lidským zdravím. Způsob, kterým se zvířata chovají, má přímý dopad na e, spotřebitele a je třeba tedy udělat e, všechno pro to, aby e, bylo toto zdraví dobře ošetřeno. Nicméně existují i zcela nemožné praktiky v ve farmách, tak jim se říká tisíc krav, e, to by nemělo být e, nicméně synonymem pro špatné zacházení se zvířaty. Děkuji. Končíme v ten způsob vypověď. Děkuji vám. Tím jsme uzavřeli seznam řečníků. Zítra proběhne hlasování v návaznosti na debatu. Bude to pouze jedno jediné hlasování a v posledku to potom předáme dále předsednici. Pane Egniu, já jsem se, pane předsedo, ale hlásil o slovo. Mohu promluvit? E, e, a nebudu nyní hlasovat, protože říkám ne. Jedná se o e, distribuci veterinálních léčiv a to Zdá se, že nám to v Británii prošlo. Nebude to palčivější než v minulosti, ale chci, aby mě komise uklidnila, protože ve svých poznámkách mám uvedeno, že komise tvrdí, že e, ráda členským státům e, zařídí kanály distribuce e, léčiv. Takže může komise prohlásit, že ty zvláště kvalifikované osoby eh, v Velké Británii, které požívají oné pozice, eh, kdy jsou oprávněné předepisovat recepty, že tedy eh, tyto osoby, tyto subjekty nebudou zrušeny? nařízením Evropské komise v Británii? Tak, tak, tak to v następném, następném punkcie. Skutečně mluvil jste k dalšímu bodu. My jsme tedy e, nezaznamenali, respektive nezapočítali e, čas e, vašeho vyjádření. Takže my návrh zprávy předložíme radě a děkujeme paní Paulsenové a můžeme přejít k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a ještě jedno, vám děkujeme. Potlesk by byl na místě. Děkujeme a nyní vám chci ještě připomenout, že v případě zprávy paní Aguilery je termín pro předkládání pozměňovacích návrhů 26. června do 12. hodiny polední. A nyní můžeme přistoupit k bodu číslo 6, veterinární léčivé přípravky. Jedná se opět o zprávu hlavního příslušného výboru. Příslušný je výbor pro zemědělství a budeme diskutovat o pozňovacích návrzích k návrhu stanoviska. Jehož autorkou je rovněž paní Marit Paulsen. A vztahuje se to tedy ke zprávě o veterinárních léčivých přípravcích příslušný je náš výbor. Jedná se o komplikované téma. Bylo předloženo množství pozměňovacích návrhů, což znamená, že tady bude zapotřebí eh, legislativu v této oblasti zjednodušit. A Velice vás prosím, abyste eh, se nyní k pozměňovacím návrhům paní Palsen vyjádřila. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také všem svým kolegům, zejména stínovým zpravodajům, kteří se věnovali tomuto důležitému nařízení, protože je to důležitá část toho velkého balíku. Jedná se celkem o 460 podměvacích návrhů obsažených v balíčku a v zásadě se jeví, že se zde nerýsují žádné dramatické eh, rozdíly nebo neřešitelné konflikty mezi nimi. Samozřejmě je tu to či ono, co obsahuje eh, protikladné či rozporuplné eh, návrhy či postoje a musíme být opatrní, protože z našich názorů se postupně vyvine legislativa chceme-li se zhodnout a dohodnout, musíme vycházet eh, z objektivních vědeckých eh, nálezů a důkazů. Ale zdá se, že všichni usilujeme o to tež, anebo alespoň o stejné eh, cíle, to znamená o účinné veterinární léčivé přípravky a chceme také přijmout opatření ohledně antimikrobiální odolnosti či rezistence a také pokud je o unikání těchto eh, antibiotik do našich vod. Musíme se shodnout na kompromisech a musíme také nalézt eh, řešení na onu otázku, která zde již zazněla několikrát, totiž kdo bude předepisovat eh, tyto léčivé přípravky. A já se domnívám, že kompromis by měl být takový, že takzvaný veterinární odborník, který těsně spolupracuje s veterinárním lékařem, bude to vystavovat předpisy, lékařské předpisy platné v členských státech. Hovoříme-li o e, lékařských předpisech platných napříč Evropskou unii, pak si myslím, že by měly být předepisovány certifikovanými e, veterináři, tak abychom e, měli zajištěnou rovnováhu. Ta rovnováha je zde velmi důležitá. Protože v jednotlivých zemích panují různé tradice a především zde máme Velkou Británii, tedy Spojené královstvo, království, eh, které má zmíněný problém. A to musíme vyřešit. A pak je zde ještě něco, co považuji za nejdůležitější a naléhám na vás, abyste skutečně eh, pečlivě naslouchali. V roce 2006 jsme schválili legislativu v Evropské unii, podle níž antibiotika by nikdy neměla být používána za účelem podpory růstu. A tenkrát jsme věřili, že skutečně antibiotika eh, zaniknou, ale nestalo se tak. Nadále se vyvíjí, protože byly, eh, eh, místo antibiotik se nyní užívá výraz eh, profilaxe, eh, profilaktika a ta jsou mnohdy nebezpečná a jejich užívání musíme omezit. Nyní se dokonce užívá výrazu metylaktik, metylaktika. A nyní si musíme uvědomit konečně, že už nemůžeme dopustit takovouto šedou zónu v naší legislativě, eh, kde se mm, chodí pouze kolem něčeho jako kolem horké kaše. Musíme se shodnout na jasných definicích, na to, co znamená metafilaktické používání antibiotik. Myslím, že to bude ten nejtvrdší oříšek, který, který musíme rozlousknout eh, v této souvislosti. A proto jsem vyzvala stínové zpravodaje eh, k prvnímu eh, setkání v pondělí 22. Myslím, že se nám podaří se dohodnout na zásadách a následně dáme šanci našim spolupracovníkům, zaměstnancům, aby se tím vším propracovali, než se sejdeme ve Štrasburku. Těším se na vaše názory, samozřejmě, ale to nejdůležitější je, jak jsem již uvedla, vytvořit legislativu bez eh, jakýchkoliv šedých zón, bez mezer. To znamená, že musíme postupovat stejně jako dosud. Děkuji a jako první má slovo paní Skockáto. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Polsen, Ráda bych opakovala, zopakovala to, co řekl pan Smith. Bylo mi potěšením s vámi pracovat a určitě tomu tak bude do budoucna. My bychom se měli v tomto dokumentu soustředit na dobré hygienické podmínky a my jako eh, země, zelená frakce eh, se tedy soustředíme na eh, typy zemědělství. Nemyslíme se, že bychom měli používat eh, veterinární léčivé přípravky eh, eh, k tomu, abychom tedy zastírali špatnou situaci, která vládne v zemědělských podnicích. Měli bychom tedy provést odhad dopadů z, z hlediska životního prostředí a měli bychom požadovat nová pravidla na, na místo paušální registrace. Myslím si, že striktní regulace bude důležitá pro to, aby tedy zvířata vyrůstala v dobrých podmínkách, aby nebyla eh, nemocná a já tedy souhlasím s tím, co jste řekla o profilaxi a metafilaxi. Já e, si myslím, že, jakmile, že je zajímavé, že jakmile se tedy zakázalo, aby antibiotika byla používána e, k podpoře růstu, objevily se tyto termíny. Zelená frakce kromě toho předložila pod, pozměňovací návrhy, e, které jsou které tedy vycházejí z pokynů VHO, podle nich některé, eh, některá antibiotika by eh, tedy neměla být používána eh, v lidské medicíně. Kromě toho chceme tedy vytvořit systém označování použití eh, makrobiotik. Máme to už u pesticidů a já si myslím, že bychom i tady měli vytvořit databázi eh, o použití tak, abychom věděli, jaké jsou dopady na lidské zdraví a na životní prostředí. Nejde totiž pouze o léčená zvířata. Je samozřejmě pěkné, že mnoho jiných kolegů do toho vnášelo eh, myšlenky, které se týkaly eh, lepšího sběru dat a eh, těším se tady na další diskuzi. Děkuji. A nyní má slovo pan Eňu, prosím, co nejstručněji. Ano, omlouvám se, eh, že jsem do toho předtím vpadl. Eh, tato zpráva se netýkala ani bodu 4, ani bodu 6. Komise, prosím, poskytněte mě odpověď. Můžete mě ujistit, že ty eh, speciálně kvalifikované osoby, které v Británii eh, fungují, SQP, budou moci i nadále eh, předepisovat veterinární léčivý, léčivé přípravky. Nepochopil jsem to, co jste řekli jednoznačně. To znamená, že prosím komisi o jednoznačnou odpověď. Děkuji. Děkuji, paní posel Ajuzo. Děkuji a nyní paní Ajuzo. Muchas gracias, presidente. Yo en primer lugar quiero... Děkuji, paní, pane předsedo. Já bych především chtěla pogratulovat eh, paní Paulsenové za odvedenou práci. Eh, jako vždycky práce eh, perfektní. A jsou to témata spojená se zdravím zvířat vracím se k tomu, co je pro mě nejdůležitější. A to je eh, dostupnost veterinárních léčiv, protože eh, chybí léky pro některé živočišné drobnější druhy. Já jsem předložila pozměňovací návrh v tomto smyslu, aby tyto léčivé přípravky byly dostupné. Podle mě je také důležité, aby toto nařízení eh, převzalo i předpis, který již existoval ve směrnici roku 2001. Protože v případě, že by nebyly eh, veterinární léčivé přípravky pro určitý živočišný druh nebo proti určité eh, chorobě, tak ten zodpovědný člověk v případě například Spojeného království, to jsou veterináři, tak v tom případě takový člověk může předepsat eh, léky pro, huma, pro lidi. A já jsem tedy převzala ten text eh, směrnice 82 z roku 2001. Dále jsem předložila pozměňovací návrh o eh, léčivých eh, veterinárních přípravcích, které byly již předběžně povoleny. Oni, pokud nejsou na trhu tři roky, tak toto povolení, tato autorizace ztrácí platnost. To existuje v legislativě již mnoho let a myslím si, že by to mělo existovat i nadále. A na závěr co se týče té farmakovigilance, tak eh, ten systém, který upozorňuje na určité signály, tak zde by to nemělo být omezené na zprávy o bezpečnosti, to je jenom doplňující zpráva. Tyto data by měla být eh, k dispozici paralelně, měli bychom si být jistí, že tyto veterinární léčivé přípravky jsou kontrolované. Děkuji. Děkuji, pan Linz. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také autorce stanoviska. Domnívám se, že je to dobrý výchozí bod a že je to dobrá zpráva, na které můžeme dobře stavět. I já jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, mnoho eh, z toho, čeho se týkají, už jsme probírali, pokud jde o veterinární léčivé přípravky, jde o definice, o to, jak definujeme antibiotika anebo jde také o definici profilaxe, metafilaxe a terapie. Myslím si, že i v tom se nám v posledku podaří najít dobré řešení. Jedna otázka ještě stojí za zmínku. Já mám z toho pocit, eh, paní Bausen, eh, že eh, chcete omezit právo na dispenzi v rámci veterinární eh, medicíny. Já bych tak daleko nešel, myslím si, že se to osvědčilo a že budeme schopni najít jiné prostředky, jak omezit použití antibiotik. Děkuji. Děkuji a pan Polčák. Děkuji, <clears throat> pane předsedo. Já se vyjádřím již pouze stručně, <clears throat> protože s celou řadou svých kolegů zde souhlasím. Myslím si, že poměrně zásadní otázkou je um, ta délka ochrany dat, ehm, protože to je čistě politická diskuze a je zřejmé, že dnešní pravidla stanoví pro veterinární léčbu poměrně krátkou ochranu. Nicméně neuměrným prodloužením eh, té doby by také mohlo dojít k, brzdi, k brždění dostupnosti eh, generik, které dovedou snížit cenu při eh, uvádění na trh třeba i na méně než poloviny cenu, eh, ceny originálu. Eh, takže tady bych eh, na druhou stranu také chtěl upozornit na riziko, které může vznikat tím, že pokud nebudou vznikat originální léčivé přípravky, tak zase nebudou vznikat ani generika. Takže je třeba velmi vážit tu dobu, na kterou, po kterou by měly být chráněny Eh, já se přiznám, že souhlasím s návrhem komise, eh, s nímž tedy vyjádřili i souhlas některé generické firmy. Ehm, proto teda to prodloužení, které se navrhuje v případě tedy pozměňovacího návrhu, tak bych tedy já příliš nepodporoval. Pokud jde o pravomoci komise, tak tam si myslím, že by měly být eh, výrazně pod kontrolou Evropského parlamentu a rady. A ještě bych se vyjádřil ke dvěma bodům. Jde o problematiku internetového prodeje Eh, které se týkají tedy v případě tedy eh, zákaz, zákazu internetového prodeje v oblasti eh, léčiv na předpis. Tam si myslím, že ten zákaz je na místě, ale pokud jde o dostupnost jiných přípravků při, prostřednictvím internetového prodeje, tak tam si myslím, že by měly být volné. A poslední moje poznámka, já souhlasím s těmi pozměňovacími návrhy, které směřují k definování úlohy veterinárního lékaře a myslím si, že tyto pozměňovací návrhy jdou velmi správným směrem. Děkuji. Děkuji, pan posel Tarant. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Eh, milí kolegové, rád bych vám řekl, že se uvidíme častěji, protože eh, my vytvoříme novou skupinu v Evropském parlamentu a budeme mít eh, větší příležitost používat schopnosti určit určitého počtu nových poslanců, eh, kteří se budou zabývat touto tematikou. Co se týče těchto veterinárních léčivých přípravků, myslím si, že je naprosto nutné eh, zabránit veškeré liberalizaci při eh, uvádění do obchodních sítí těchto přípravků. Především je třeba zakázat prodej po internetu je nezbytné, aby každá členská země měla možnost vybrat si kompetentní osoby, které předepisují tato léčivě příspěvky a abychom měli takový text, který by eh, toto, eh, toto stělesnil. Proti tomu, co říká paní zpravodajka ve své prezentaci, ta situace veterináře vůbec není stejná jako situace lékaře také protože neexistuje žádná eh, sociální, žádná sociální bezpečnost ani proplácení těch lidí, kteří eh, pracují u, těmi chovateli. Eh, tato, tato oblast prochází velkou krizí. Ta zpráva je zajímavá, ale podle mě potřebuje být ještě trochu lépe propracovaná. Zabierze głos pan poseł Děkuji. Jako stínový zpravodaj dostane slovo ještě pan Bergas. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám. Co se týče této zprávy, domnívám se, že ta zpráva by měla odrážet skutečnost, takže skutečnost naší výroby a nelze se zde omezit na zprávu jenom o používání antibiotik. Hovoříme o léčivých veterinárních přípravcích. Existují určitá pravidla, která eh, samozřejmě berou v potaz veškerou komplexnost toho problému, ale víceméně jsme dospěli k vytvoření určitého systému intenzivního hospodářství, které nemůže se vzdát používání určitých substancí i s těmi důsledky, které zde máme. Čili my můžeme víc takovéto zkušenosti, ale nemůžeme přeměnit skutečnost. Nemůžeme redukovat eh, tuto zprávu na eh, nástroje, který by nakonec chtěl redukovat jenom používání určitých prostředků. Ten problém je mnohem komplexnější a širší. Čili zde hovoříme o přístupu k veterinárním léčivým přípravkům a to je důležité podle mě. Ale je lépe, abychom se opřeli o registry, centralizované eh, registry. Eh, v mnozích, mnohých zemích eh, toto existuje a nakonec ale někteří, eh, někteří zemědělci, kteří jsou chudší, tak nemají přístup k léčivým přípravkům tak jako ti, kteří mají prostředky. Je třeba zaručit to, aby to byl homogenní systém, aby ten přípravek byl dostupný, aby farmakovigilance eh, zaručila to, že budou ty přípravky dostupné eh, s používáním v různých jazycích. A i ta agentura evropská by měla mít více zdrojů, které jsou zatím velmi omezené. Musíme i kontrolovat používání antibiotik a je třeba vědět, že mezi těmi veterinárními léčivy, kterých je mnohem víc než antibiotik, jsou tady i léčiva, která umožňují právě omezit používání antibiotik, hlavně co se týká profilaxe. A jsou tady i nástroje na prevenci, které mohou i ulehčit eh, cenu za léčení. Samozřejmě eh, prodeje mají být kontrolované, eh, po internetu by se prodávat nemělo. A pak eh, musíme hovořit o inovaci. Samozřejmě jsou tady lobby různých podniků, které se snaží zvyšovat do nekonečná veškeré výhody různých patentů. A oni samozřejmě se snaží eh, mít určitou návratnost svých investic, ale je důležité vzít v potaz i realitu těch trhů, protože eh, na trhu jsou ceny těchto přípravků stále více konkurenceschopnější. Eh, myslím si, že je možné se vyhnout tomu, aby, abychom byli zajatci velkých farmaceutických firm. Děkuji. Pane pošle, 4,5 minuty. Pane posel. Pane poslanče, to byly 4,5 minuty. Paní Miller má slovo, prosím. Já ji vezmu. Um, ich habe Müller verstanden. Müller ist ein anderer Name. Jsem rozuměla Müller, to je jiné než Melior. Já mám dva, dvě, tři poznámky k celé zprávě. Za prvé srdečné díky na adresu paní Paulsen. Domnívám se ale, že právě při používání antibiotik, zejména pak při používání rezervních antibiotik, musíme jít ještě o krůček dále a stanovit zcela eh, jasná ustanovení, jasné úpravy. Máme již první důkazy, a nálezy o přítomnosti veterinárních léčiv ve spodních vodách v životním prostředí. Myslím, že i na to bychom měli zareagovat a vhodným způsobem to zapracovat do textu. Pokud eh, dojde k takovýmto zjištěním a nálezům, eh, musíme umět správně reagovat. Pokud jde o eh, aktivity nebo činnost veterinářů, myslím, že ta práva veterinářů by měla zůstat zachována i proto, abychom zabránili tomu, co se stále ještě děje, e, že antibiotika jsou používána profilakticky, preventivně. To by se mělo vyloučit. E, děkuji vám a nyní má slova paní Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Jenom ve stručnosti. A rada bych dodala, že souhlasím s tím, co řekl pan poslanec Ajuzo, tady alespoň s některými věcmi. Nesmíme zapomenout na to, že eh, ty eh, menší živočišné druhy mají opravdové potíže v přístupu k veterinárním léčivým přípravkům a to eh, je nutné mít na paměti. Proto když předtím kolega hovořila, kolegyně hovořila, tak jí dávám zapravdu, že eh, musíme se snažit eh, omezeně používat eh, léčiva preventivně. Já s tím souhlasím. Ale jak to budeme řešit? Jak budeme řešit ten problém přístupu k léčivům pro ty menší živočišné druhy? Mně se líbí vaše hodnocení, to, že vy říkáte, že je třeba podporovat dobré postupy. Myslím si, že to jde. V tomto směru byla udělána hodně věcí. To už říkal i předtím jeden kolega. V některých zemích uh, již eh, se dějí nové a zajímavé věci, protože eh, chci připomenout, že Evropa je velmi rozrůzněná. Některé věci jdou dělat homogenně, ale jinak to území je rozlišné, klima je rozlišné, čili máme tady různé prvky. Musíme mít jeho společné cíle. A poslední věc, já vím, že už nemám čas, eh, musíme také vyloučit ten kaskádový princip. To, mám také, to mi také dělá starosti. Posel Kaputo. Děkuji, pan poslanec Kaputo má slovo. Děkuji, pane předsedo. Především bych eh, rád pogratoval paní kolegyně Pausenové já jí zaručuji můj, moji podporu, jakožto stínový zpravodaj jí budu podporou a myslím si, že je už to užitečné, protože máme 470 pozměňovacích, 460 pozměňovacích na vrhu, čili budeme muset udělat text, který bude trochu štíhlejší. Rád bych upozornil nicméně na některé body, o nichž tady eh, trochu padla řeč, především používání antibiotik jak zde již řekli, i zde bylo řečeno, chybí nám specifické údaje o tom, eh, jak, na čem se zakládá vlastně, eh, na čem se zakládá eh, akce proti rezistenci. Proto si myslím, že je důležité, abychom měli lepší sběr dat o tom, jak se používají antibiotika, abychom mohli monitorovat i jejich používání. Další důležitý list této agendy je, že eh, zdůrazně eh, role, roli veterinářů. Existují různá stanoviska na tento problém. Já osobně eh, se trochu divím, například té možnosti, že by veterináři mohli předepisovat a prodávat antibiotika. To je něco, co podle mého soudu musíme opravdu zvážit. A bylo by lepší, abychom to spíše řídili lépe. V dalších bodech je třeba být syntetičtější, například v případě farmakovigilance. A myslím si, že je zcela zásadní, abychom měli seznam eh, toho, co je třeba kontrolovat, například i přítomnost eh, reziduí ve antibiotik ve vodě a v půdě, což je zcela zásadní a to na, ovlivňuje náš život. A pak je tady ještě ten prodej online. To by také mělo být uh, řízené, protože, jak to již i řekl kolega, který mluvil přede mnou, ten <clears throat> problém je, že prodávat online eh, těch výrobků, které potřebují předpis, eh, to je trochu obtížné, protože potřebujeme také kontrolovat to, že tyto, eh, to kontrolovat a zároveň potřebujeme, aby tyto přípravky byly uvedeny na trh. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Belder. Děkuji vám. Manier van samenwerking. Eh, ik wil het voorzitter beperken. Eh, děkuji eh, za skvělou spolupráci. Pane eh, předsedo, omezím se na ten prvek povolování léků. Ty postupy jsou různé a existuje určitý postup decentralizovaný a v určitém okamžiku ale se tady považuje za, pokládá se za důležitá centralizace, čili máme tady i možnost zjednodušení toho postupu a já bych si přál, aby ten můj pozměňovací návrh, který je důležitý, aby mohl být přijat, abyste ho podpořili, protože eh, by to bylo potřeba říci i příští týden na našem setkání. Děkuji. Děkuji, pan posel Federlej. Děkuji a nyní pan poslanec Federle. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také paní Paulsen za výbornou zprávu je jasné, že tato diskuze by se měla soustředit především na antibiotika, ale zároveň do toho musíme zahrnout veškeré léčivé přípravky, jak řekl kolega přede mnou. Nejde pouze o antibiotika. Jde také o léčivé přípravky proti parazitům, proti kožním infekcím, všechno to do toho musíme zahrnout. Měli bychom se tedy snažit použití antibiotik eh, kontrolovat. Nicméně eh, pokud bychom je úplně omezili, tak bychom se vrátili do období před první světovou válkou a zároveň bychom mohli čelit velkému riziku. Eh, já si myslím, že paní Paulsen tady přispěla k té diskuze velmi zásadním způsobem. Ve Švédsku eh, to začalo před 30 lety v Nizozemí letos, ale už jsme dosáhli velmi významných eh, výsledků. Důležitá je politická vůle, která musí být zaručena, musí být zaručena v celé Evropské unii. Nyní děkuji a předávám slovo panu poslanci Járovi. Děkuji, pane předsedo, pouze tři věci. Za prvé, to, to právo veterinárních lékařů. Já jsem eh, tedy přesvědčen o tom, že by veterináři měli i nadále mít právo předepisovat eh, veterinární přípravky, ale zároveň si musíme uvědomit, že je důležitá i ta druhá část, a to znamená, že veterinář je zodpovědný za použití toho přípravku. To znamená, že musíme vzít v potaz oba aspekty, protože jinak se může stát, že eh, se ta zodpovědnost rozmělní a když se něco stane, tak za to nikdo nebude zodpovědný. Eh, eh, pokud jde o ty prodejce, tak to bychom tedy připustit neměli, protože je to velmi citlivé téma. A pokud jde o, ty, eh, o tu rezervu antibiotik, tak si myslím, že bychom tady měli nalézt velmi restriktivní, přísné řešení, které umožní ustát tu veřejnou diskuzi. Děkuji. Děkuji a slovo má pan poslanec Des. Děkuji, pane předsedo. I já bych se k tomu chtěl stručně vyjádřit. Rád bych začal tím, co řekl pan eh, Petr Jár. V Německu eh, spolkový orgán pro bezpečnost potravin a eh, ochranu spotřebitelů v roku 2013 stanovil, že pouze 1% antibiotik je ve veterině. To znamená, že eh, v lidské medicíně se jich používá mnohem více a právě proto eh, si musíme uvědomit, že je potřeba rozlišovat dvě věci. Pokud jde o eh, rezistenci vůči antibiotikům, tak za to nemůže veterinární medicína a veterinární antibiotika, ale podle poznatku tohoto spolkového úřadu, tohoto, instituce, tohoto institutu, za to mohou tedy nemocnice Eh, které musí změnit přístup, protože nemůžeme s každou odřeninou jít do eh, nemocnice, nemůžeme tedy na všechno předepisovat antibiotika, nemůžeme to tedy všechno svalovat na veterinární léčivé přípravky. Děkuji. Tím jsme tedy vyčerpali eh, seznam poslanců a nyní tedy předávám slovo zástupci komise. Prosím, pan Zaro. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Děkuji, pane předsedo. Dříve než se pustím do těch obsahových otázek, tak bych se chtěl připojit ke všem těm, kteří jim chválili paní Paulsen za její práci, protože spolupracovat s nimi bylo eh, potěšením a to i na osobní lidské úrovni. Eh, je tu pár bodů, eh, k nímž bychom se chtěli stručně vyjádřit. Za prvé, definice profilaxe, metafilaxe, a tak dále. Eh, byli bychom rádi, kdyby se tady Rada, Komise a Parlament shodly eh, na definici. My, definici my jsme se eh, tím, tím zabývali společně s Federací veterinářů v Evropě. Pokud jde o platnost té registrace, tak my, my, si, my jsme si tady zapamatovali, že to a zapsali, že ta délka registrace se liší. Pokud jde o tu registraci, tak jsou to pozměňovací návrhy, které upozorňují na skutečnost, že generika a nová, akti, nové aktivní látky by neměly být registrovány centrálně. My se domníváme, že nové uh, účinné látky, tak jako je tomu dnes, by měly povinně být uh, registrovány, povolovány centrálně, uh, tak aby je tady mohli hodnotit ty, ti nejlepší experti, kteří e, představují nejlepší expertízu ze všech členských států. E, Celá kapitola o vedoucích by se měla tedy zrušit. My navrhujeme, aby se to nahradilo zprávou o e, fungování toho příslušného nařízení. Máme jasné důkazy, které hovoří o tom, že e, to e, tedy, tedy nefunguje to jasně form, formulováno v eh, odhadu dopadu. Pokud jde o ochraně, ochranu dat, eh, to, čemu se tedy říkalo dříve ochrana dat, my chceme vyvážený eh, koncept mezi stimulací a ochranou konkurence, konku, hospodářské soutěže. Jsou jsou jasné důkazy, že není e, dostatek léčivých přípravků pro menší e, živočišné druhy v menších členských státech. My bychom tedy chtěli e, motivovat průmyslové podniky k tomu, aby investovali. To znamená, že to se týká mimo jiné i nových antibiotik, ale zároveň tedy chceme zajistit rozumnou míru hospodářské soutěže a nechceme, jak někdo správně poznamenal, aby ta ochrana mm, autorů byla nekonečná. Eh, antibiotika to je tedy ta největší obava, ne jediná, jak řekl pan Věgas, to je to, co nás vedlo k tomu, že jsme tedy navrhli revizi regulačního rámce. Dnešní regulační rámec takřka eh, tuto odolnost vůči antibiotikům nezmiňuje. V návrhu komise je nejméně 15 nových požadavků, které se tohoto tématu eh, týkají, to znamená povinné, povinný sběr dat až po možnost eh, eh, vyhradit si určitá antibiotika pro lidské použití na základě vědeckých poznatků. My jsme samozřejmě ochotni se zabývat jakýmkoliv návrhem, který bude předložen a který tady bude bojovat proti rezistenci vůči Ehm, antibiotikum, ale zároveň tedy musíme chránit zdraví zvířat i lidí. Pokud je o farmakovigilanci, tak my odmítáme tvrzení, že se ji snažíme eh, zjednodušit, zlehčit. Farmakovigilance se dnes opírá o každoroční zprávy. 99% z nich eh, zůstává, zůstávají nedotčeny. My samozřejmě navrhujeme, abychom eh, se tedy posunuli k systému, kde bude probíhat kontinuální monitoring eh, použití eh, všech eh, léčivých přípravků. Je to tedy přístup založený na odhadu rizika společně s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, která tedy byla zahrnuta do formulace těchto požadavků. Mm, domníváme, že to tedy představuje velmi důležitý krok, pokud jde o ochranu lidského a zdraví lidí i zvířat. Nedomníváme se, že evropské nařízení eh, tedy může zabránit tomu, aby tedy eh, překupníci prodávali zboží, které se tedy dostává eh, do Evropy odinut před čtyřmi lety eh, jsme tedy měli směrnici o eh, padělaných léčivých přípravcích. My jsme tedy při, eh, přejali tento koncept a snažili jsme se vytvořit mechanismus, který umožní identifikaci těch subjektů, které jsou registrovány na národní úrovni členskými státy, aby prodávali online. Tyto léčivé přípravky jsou dneska v Evropské prodávány, my to nechceme eh, měnit. Jsou tedy prodávány těmi, kteří jsou autorizovány na národní úrovni, ať už jsou to tedy veterináři nebo další subjekty. Nechceme tedy tento princip měnit. Pokud tedy členské státy chtějí umožnit eh, eh, prodej léčivých přípravků, které jsou na předpis, nebo všech před, eh, léčivých přípravků, tak je to možné, protože my říkáme, že členské státy tedy mají možnost eh, povolit někomu prodávat na internetu léčivé přípravky. Eh, zároveň ale musí zavést podmínky, které budou chránit veřejné zdraví. A to znamená, že tady mohou být zavedena i určitá omezení. My tedy chceme dosáhnout toho, abychom tady jasně stanovili, stanovili jasná pravidla, která umožní identifikovat to, že určitý prodejce legitimně prodává na národní úrovni. Přid, přijali jsme stejný koncept, který používáme ve směrnici o falšovaných léčivých přípravcích, padělaných léčivých přípravcích v lidské medicíně. A konečně poslední bod, otázka pana Egnu, pana Feranda. Ano, komis, návrh komise nechce situaci měnit, ve Spojeném království a v Norsku je zvláštní situace. My eh, tedy eh, tady odkazujeme na osoby eh, oprávněné k předepisování léčivých přípravků v souladu s vnitrostátním právem. To znamená, že ta kvalifikace se odvozuje od národních podmínek a my to nechceme nějak měnit. může tu tedy nastat problém s eh, uznáváním profesních kvalifikací v oblasti eh, veterinární medicíny a příslušných odborníků ale neměníme tedy tuto zásadu. Doufám, že jsem to tedy řekl eh, dostatečně jasně, pane Agňu. To je tedy návrh komise. A já vám tímto děkuji za pozornost. Děkuji, prosíme paní poslu zpravodavce. Děkuji vám. A nyní má slovo paní zpravodajka. Děkuji. Děkuji za všechny tyto eh, komentáře, příspěvky a námitky. Určitě eh, budeme diskutovat a ještě společně eh, připravíme kompromisní návrhy. To je velice důležitá práce, kterou očekáváme. Myslím si, že už se blížíme k našemu cíli na 90%. V podstatě my jsme výbor Agri a naše zodpovědnost je, že musíme stát při zemědělcích, při chovatelích a musíme mít na mysli skutečnost, ve které oni se pohybují. Já eh, čtu eh, různé eh, výzkumy, čtu různé výzkumy o rezistenci mikro, mikrobiální. Mm, eh, čtu zprávy o životě, o stavu půdy a vod a myslím si, že my půjdeme, my jdeme vstříc velmi nebezpečné situaci. Zemědělství eh, bude dotčeno jako první a to bude mít určitě ekonomické dopady a technické dopady já bych ocenila, kdyby v naší zprávě z iniciativy eh, jsme zdůraznili důsledky pro zemědělce tohoto všeho. Já se velice obávám toho, že my se odstneme v této těžké situaci pro ně. To, jak se v posledních 50 a 60 let eh, odehrávaly věci, to eh, zaplatí malí zemědělci. Uh, a já bych eh, ráda, abychom se na tom, na tom zamysleli a jak bychom našli způsob, jak jim pomoci. Myslím si, že do budoucnosti bychom měli přemýšlet o tom, co pro ně můžeme udělat. Děkuji vám. Děkujeme. Děkujeme vám za práci na zprávě a vůbec za celou reflexi. Schválení stanoviska proběhne 15. a 16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 Eh, registrace a dozoru nad eh, humánními a veterinárními léčivy a zřízení Evropské agentury pro léčiva. Takže pozměvací Prosíme o předložení pozměvacích návrhů eh, a mm, pane Polčáku, máte slovo, prosím. Pane předsedo, za uvedení této materie já budu již pouze stručný, protože samozřejmě gro té materie se skrývá v, ve stanovisku paní Polsen. E, toto je část e, ryze technická, e, nicméně je tak samozřejmě velmi propojená, jak byste správně řekl, s tou částí, která byla projednávána v tom předchozím bodě. My jsme se si obecně k, i, k té, i k tomu mému návrhu stanoviska vyjadřovali už v minulých Eh, jednáních našeho výboru a já bych se zaměřil pouze na eh, otázku, jaksi, eh, která vyplývá z pozměňovacích návrhů. Jich ostatně bylo předloženo pouze 30, celkově jich je vlastně pouze desetina toho, co je ve zprávě paní Polsen. Z toho i vyplývá, myslím si, že úroveň složitosti té problematiky v těch dvou předpisech, které skutečně spolu souvisí, nicméně toto je ta jejich technická část. Já v zásadě souhlasím eh, se všemi předloženými eh, pozměňovacími návrhy s tím, že <clears throat> eh, by bylo podstatné, aby Evropský parlament byl schopen dosáhnout společného stanoviska s výjimkou jediného, respektive pozměňovacího návrhu, který se týká takzvané monografie pro léčivé látky, která obsahuje určitá rizika pro životní prostředí Eh, nepochybně je to myšlenka velmi dobrá, nicméně do jisté míry obtížně realizovatelná a obávám se, že zde chybí jisté promyšlení do hloubky, ze jakých podmínek by eh, takové monografie měly vznikat. Eh, průmysl mm, veterinární přišel s návrhem, že by mohli zveřejňovat výsledky environmentálních studií v hodnotících zprávách, což by mohl být dobrý krok Eh, na kterém by se dal ten budoucí systém postavit. Obávám se, že ovšem již není tolik prostor, jak si promýšlet eh, tuto specifickou otázku a připravovat ji do té, nebo promítnout ji, aby byl přesnější, promítnout ji do té eh, zprávy, do toho stanoviska, které jsem předkládal já. Chtělo by to asi více o, té, o této specifické oblasti, jak si diskutovat. Myslím tedy ty monografie pro léčivé látky s ohledem na rizika na eh, životní prostředí. Já si myslím, že to z mé strany stačí, protože, jak jsem řekl, i ten nepoměr poznacích návrhů, který plyne z těch dvou předpisů, ukazuje, kde těžiště té práce je. Já jsem tedy zároveň stínový zpravodaj IPP eh, pro oblast veterinárních léčivých přípravků Toto je věc, jak si opakuji naposledy, poměrně technická a myslím si, že zde nalezneme i se stínovými zpravodaji eh, snad eh, společnou zhodu nad těmi pozměňovacími návrhy, které budou předloženy. Ale nejprve je nutno nalézt tedy zhodu nad eh, veterinárními léčivými přípravky. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pan posel Kaputo, bardzo proszę. Děkuji a nyní pan Kaputo na minutu a půl, prosím. Sí, grazie, ano, děkuji, pane předsedo. Já budu ještě stručnější, protože mnoho již tady bylo řečeno s pravodajem a je to eh, dosti technická agenda, která je propojena s tím, co jsme projednávali předtím. Jsou tady pozměňovací návrhy, které eh, zřejmě bude celkem snadné přijmout, vzhledem k tomu, že už jsme se zpravodajem prošli společnou cestu. Ale především bych chtěl říct, že mě zajímá návrh Eh, kolegyně Skotka, to o ustanovení veřejné databanky, která by byla, eh, která by byla doplňována, eh, jednalo by se o veterinární léčivé přípravky a to si myslím, že je velice zajímavé a požitečné. A myslím si, že také komise by měla hlavně zdůraznit tu potřebu toho, že ta Evropská agentura pro léčivé přípravky by by měla nejenom kontrolovat tyto přípravky eh, centralizovaným způsobem a měla by říct, že je eh, nutné, aby se eh, propojila nařízení 726 s tím novým nařízením o používání veterinárních přípravků. Děkuji a nyní paní poslankyně Ajuzo. Děkuji, pane předsedo. Eh, ta agentura, vytvoření té agentury je naprosto nezbytné. Opravdu ji potřebujeme. Eh, opravdu potřebujeme ještě další agenturu, nebo nám to stačilo, jak to bylo předtím s naším otázkou, protože my vytváříme jenom další a další instituce a myslím si, že těch agentur v Evropské unii je dost a dost. Vysvětlete mi, eh, k čemu ta nová agentura bude užitečná. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Ferrand. Děkuji, pan poslanec Ferrand. Ano, děkuji, pane předsedo. Já eh, bohužel konstatuji, že Evropská komise opět chce eh, zjednodušit, nechce zjednodušit eh, současné nařízení. A opět nám předkládá něco, čemu my říkáme ve francouzštině továrna na plyn. Ta cena té nové agentury, tedy náklady na tu agenturu, Eh, vlastně se bude odvozovat o konečné ceny léčivých přípravků, takže je třeba konstatovat, že parlament by měl přece vědět, že komise je zodpovědná za inflaci nařízení a měla by tedy, neměla by eh, být komplicem této situace, měla, parlament by měl spíš zjednodušovat. To co komise jenom komplikuje. Děkuji paní posel Skotka to. Děkuji a nyní paní poslankyně Skotka to. Děkuji. Připojím se tedy eh, k těm dvěma řečníkům, kteří eh, byli skeptičtí, pokud jde o vytvoření eh, této agentury. Já si myslím, že Eh, musíme chránit zdraví, to by měla dělat agentura eh, pro léčivé přípravky, nesmíme to ale zaměňovat s byrokracií, musíme zároveň dbát na to, aby tato agentura měla dostatečné finanční prostředky, eh, neměli bychom tedy zbytečně krátit výdaje, protože pokud tedy budeme krátit výdaje přílišně, tak by mohlo dojít k problémům eh, v oblasti lidského eh, a eh, lidského zdraví, zdraví zvířat, proto je velmi důležité, aby tady tento institut vznikl a aby také jsme našli dostatek prostředků. Kromě toho mám několik konkrétních bodů. Za prvé máme pocit, že v tuto chvíli v agentuře pracuje eh, příliš málo lidí na to, aby eh, se vyplnila svoje úkoly. Eh, musíme tedy naplňovat akční plán Evropské unie, pokud jde o rezistenci vůči antibiotikům. Už jsme v dřívější diskuzi, diskuzi slyšeli, že to je velmi závažné téma. Agentura tady hraje důležitou roli a vědecké poznatky jsou tady velmi důležité. Kromě toho potřebujeme dostatek zdrojů na to, abychom zpracovávali informace o eh, léčivých přípravcích. Eh, myslím si, že agentura by také měla revidovat informace eh, starší, každých deset let je aktualizovat a proto se domnívám, že by měla dostat k dispozici dostatečné zdroje. A pokud tedy u veterinárních léčivých přípravků nebudou takovéto požadavky eh, formulovány, tak si myslím, že z hlediska farmakovigilance to je velmi důležité. A já tedy eh, souhlasím s příslušným pozměňovacím návrhem a budu tedy s panem Stravodajem eh, diskutovat o všech pozměňovacích návrzích. Děkuji. Nyní tedy jsme vyčerpali přihlášené poslance a nyní prosím zástupce Evropské komise, aby se chopil slova. Ne, omlouvám se, je tu ještě jeden přihlášený. Eh, budu velmi stručný. Eh, omlouvám se, že jsem nemluvil dřív, eh, telefonoval se telefonoval jsem. Já si myslím, že jeden z hlavních problémů v Evropské unie spočívá v tom, že přijímáme mnoho usnesení, mnoho nařízení. Některé nejsou tak dobré, ale některé jsou velmi dobré a bohužel nemáme prostředky na to, abychom je uplatňovali. Já si myslím, že tady musíme zaručit, abychom tady měli eh, agentury, které to eh, budou prosazovat. Pokud eh, máme nějaká pravidla, tak potřebujeme jako příkladu policii na to, aby je je e, kontrolovala, prosazovala. To znamená, že musíme správným způsobem schromažďovat statistické údaje, e, data a kromě toho musíme informovat komisi o tom, pokud některé, e, některá pravidla nebudou ve členských státech žádným způsobem dodržována. To znamená, že je to dobrá věc. Je to technická záležitost, nicméně pokud se nám to podaří, tak Eh, nebo alespoň eh, částečně podaří, eh, tak také zjednodušíme tu legislativu do budoucna. Děkuji. A nyní tady už skutečně má slovo zástupce komise. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já to projdu velmi rychle, budu o mnoho stručnější než v prvním případě. pouze tedy vysvětlím, proč to bylo předloženo společně s tím prvním dokumentem. Jde tedy o změnu nařízení 726 eh, 2004 je tady potřeba, aby to tady bylo jedno nařízení eh, pro veterinární léčivé přípravky a kromě toho tedy musíme eh, provést povinnou harmonizaci s Lisabonskou smlouvou, povinnou harmonizaci tohoto nařízení. nechceme rozšiřovat oblast eh, působnosti revize nechceme tedy dodávat žádné další kompetence této agentuře ani jiným subjektům, které jsou do toho zapojeni. Pokud jde o komentáře, které tu dnes zazněly, dovolte mi, abych nejprve eh, všechny ujistil konkrétně paní Ajuzo a pana Feranda, že tady není žádná nová agentura. Když hovoříme o agentuře, tak hovoříme o agentuře pro léčivé přípravky. Žádná nová agentura tu není. Stále je to agentura EMA. A mimochodem je jí 20 a daří se jí dobře. To znamená, že nechceme žádnou novou agenturu vytvářet. Plně souhlasím panem, s paní Scott a s panem Fedlem musíme zajistit, že to bude dostatek prostředků na to, abychom mohli naplňovat naše ambice. Musí být tedy vybavena dostatečnými zdroji. V tuto chvíli tam pracuje 800 lidí. Není to mnoho, ale rád bych vás ujistil, že jsme tedy probírali návrh komise do veškerých detailů s našimi kolegy, s přáteli na osobní úrovni v agentuře EMA, dříve než jsme tento návrh zveřejnili. To znamená, že si můžete být jistí, že tady nevytváříme novou agenturu, ale snažíme se tedy být nápomocní agentuře EMA, tak aby mohla fungovat co možná nejlépe. Pokud jde o e, povolování a monitorování eh, veterinárních léčivých přípravků. Děkuji vám. Děkuji a nyní má ještě jednou slovo pan zpravodaj. Prosím. <clears throat> Já již velmi stručně pouze hm, doufám v to, že společně se stínovým zpravodají nalezneme hm, možnost tedy eh, dohody a zhody nad kompromisními návrhy Eh, Dále rovněž tedy, eh, že se vypořádáme i s těmi všemi pozměňovacími návrhy, protože jich není tolik. Nicméně ke stanovisku zástupci komise musím říci, že podle mého názoru to nové nařízení, respektive eh, ty části, které z něj vyplývají, tak mění rozdělení pravomocí v EU. Byla dokonce ze strany komise vypracována posouzení dopadů, Eh, studie a ta myslím, že nehovoří úplně příliš jaksi v její prospěch. Já jsem to zmínil i ve svém stanovisku, že vlastně struktura a výše poplatků, eh, která má být hrazeny agentuře, eh, má nepochybně značný finanční dopad na financování celého systému regulačního a má i přímý vliv na členské státy. A to si myslím, že e, není možná, aby zapadlo. Má to vliv i na jejich rozpočty. E, takže tento návrh podle mého názoru je, e, jak si do jisté míry opravdu mění rozdělení pravomocí na úrovni EU a do jisté míry musím souhlasit s tím, co řekl pan poslanec Teran, Eh, protože tuto věc bychom si měli jednoznačně jaksi přiznat a připustit, že eh, toto nové nařízení eh, tyto pravomoce, byť je technické, tak je prostě mění. Děkuji. Děkuji vám. Takže přijetí stanoviska ve výboru proběhne 15. Eh, a 16. července eh, v příslušném výboru pro životní prostředí 22. září. A nyní můžeme přistoupit k bodu číslo 8. Možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krvi, krmiv na svém svrchovaném území. Spravodaj příslušného výboru je pan Albert Des a příslušným výborem je výbor pro životní prostředí. E, výbor e, pro zemědělství se zavázal připravit stanovisko e, k materiálu ve vztahu k možnostem členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území. A připomínám vám, že že ještě nikdy neexistovala kvalifikovaná většina členských států ani pro, ani proti. Mám na mysli autorizování geneticky modifikovaných eh, potravin a krmiv. A to znamená, že komise eh, schválila rozhodnutí podle eh, eh, dnes platné legislativy a bez podpory výboru. Řízení ES z roku 2003 umožňuje členským státům přijmout omezení nebo zákazy eh, k používání geneticky modifikovaných organismů. To se týká jak potravin, tak i krmiv, ale pouze tehdy, když jsou členské státy eh, to prokázat, že jejich použití představuje nebezpečí pro člověka a životní prostředí. E, příčiny jsou e, e, rozmanité a mnohdy jsou výrazem vnitrostátních výhrad, ale mnohdy nemají souvislost s dopadem na lidské životy anebo stav životního prostředí. Tento návrh se týká revize rozhodnutí o geneticky modifikovaných eh, organismů a eh, přijetí eh, právního rámce, aby členské státy mohly na svém území přijímat opatření, jejichž cílem bude geneticky modifikované organismy v potravinách či krmivech omezit či zakázat, a to z důvodu námitek jiných, eh, než je nezávadnost produktu. Eh, toto stanovisko bylo svěřeno panu Desovi. Než mu ovšem udělím slovo, si eh, vyslechneme napřed prezentaci komise, abychom problematiku lépe pochopili, abychom také lépe pochopili, jaký je cíl celé této iniciativy. Prosím, komise, máte slovo Pane Miko, prosím, máte slovo. Thank you very much. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, děkuji za pozvání a za příležitost stručně představit návrh komise upravit eh, nařízení o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech. Jak známo, tento návrh legislativy vyplývá ze sady politických vodítek schválených Evropským parlamentem v červenci 2014. Návrh eh, Eh, eh, musí být zvažován v širokém kontextu, totiž na pozadí skutečnosti, že evropští občané v mnoha členských zemích jsou skeptičtí eh, vůči geneticky modifikovaným organismům, ale současně chovatele hospodářských zvířat v EU jsou odkázáni na dovozy bílkovinových látek. My dnes dovážíme 32 milionů tun soji ročně, která je většinou geneticky modifikovaná, zatímco produkujeme pouze 1,4 miliony tun, eh, pouze abych to zasadil do relací. Takže méně než, to je méně než 5% naší eh, spotřeby je produkováno v EU, anebo jinými slovy, chtěli bych, měli bychom zvýšit produkci eh, pro pokrytí našich potřeb, tak bychom museli tu produkci navýšit více než 20krát. Toto dilema vedlo k velmi polarizovaným názorům členských zemí v době hlasování o geneticky modifikovaných organismech po provedení eh, hodnocení rizik EFSO. Ani eh, jedna ze 67 geneticky modifikovaných eh, látek Eh, nezískala eh, souhlas. A to nebylo změněno ani zavedením eh, dodatečných kroků apelačního výboru. Komise proto vždy brala na sebe odpovědnost za autorizaci geneticky modifikovaných organismů po vědeckém posouzení ze strany EFSA, aby naplnila, respektive dostala své právní povinnosti. Komise má tuto právní povinnost jednat. Tato situace je asi jedinečná v rámci komitologického e, postupu. Tato situace vedla ke vnímanému demokratickému deficitu v systému, což je škodlivé pro všechny. Rád bych vyzval každého v této chvíli, aby přijal svou odpovědnost. Je na čase uznat, že status quo není již déle udržitelný. Navíc věříme, že diskuse o návrhu je velmi důležitá a napomůže vyjasnění situace a předložení řešení a potřebných rozhodnutí. Eh, revize eh, rozhodovacího procesu pro schválení eh, GMO v potravinách a krmivech by znamenalo rozšířit ustanovení nové směrnici o kultivaci GMO, mm, která byla nedávno schválena parlamentem. My jsme prověřili i jiné možnosti, které ale projevily velké nedostatky. Za prvé, změna nařízení o komitologii pouze pro GMO by bylo diskriminační protože je nutno odpovědět na otázku, proč pouze měnit pravidla po GMO. Za druhé, obce změnit pravidla hlasování také není možná, protože je to zakotveno ve smlouvách s cílem eh, eh, zajištění eh, demokratické rovnováhy a rovnováhy mocí v členských státech. Za třetí, vrácení členským státům kompetenci rozhodovat o autorizaci GMO, to také není udržitelné a únosné, protože by to znamenalo různé bezpečnostní úrovně členských, v členských státech. Takže je nutno dát členským eh, zemím eh, možnost zvážit okolnosti, za kterých by povolili geneticky modifikované organismy. Tím by se do systému dostalo více subsidiaritu a rozhodování by se přiblížilo občanům. Členské státy se e, často odvolávají na národní politické důvody, které nesouvisejí s bezpečností při hlasování. Komise si ponechá odpovědnost eh, poskytovat eh, eh, autorizaci uvádění GMO do oběhu. To se nezmění a chci také trvat na tom, že rozhodnutí o opt-outu musí být kompatibilní se stěženími principy EU. Občané musí mít e, stejnou úroveň bezpečnosti e, napříč EU. To znamená, že autorizace GMO a hodnocení rizika musí zůstat na evropské úrovni. Tudíž e, důvody omezit anebo zakázat GMO členskými státy nesmějí nesmí být v rozporu s hodnocením rizik EFSA. Členské státy musí mít možnost také přijímat bezpečnostní, respektive nouzová opatření v případě výskytu rizik. Za druhé, opatření o opt-outu musí být v souladu s eh, pravidly vnitřního trhu a také mezinárodními závazky Evropské unie. Proto rozhodnutí o opt-out musí eh, být založeny na veřejném zájmu, musí být eh, proporční a nesmí být diskriminační. Pohyb GMO v potravinách a krmivech napříč Evropskou unii je povolen, ale ne eh, volná cirkulace nebo import členské státy budou při omezování nebo zakazování geneticky modifikovaných eh, potravin a krmiv eh, muset zvážit i socioekonomické dopady. Takže naším úkolem je zajistit státům větší možnost rozhodování v této oblasti. Systém autorizace GMO eh, čelí politickým výzvám a to musí být vyřešeno, protože důvěra eh, eh, v EU je v sázce. Eh, věřím, že náš návrh je nejvhodnější odpovědí na mm, tu výzvu, které čelíme. A proto vyzývám vás všechny, abyste se zapojili do konstruktivních diskusí, mm, tak abychom posunuli tento legislativní proces dál. Děkuji za vaši pozornost. Myslím, že pierwszy w tej dyskusji, pierwszy odpowiedź. Dziękuję. Nejprve tedy dostane slovo pan zpravodaj, pan Des. Děkuji, pane předsedo. Eh, z časových důvodů vynechám úvod, protože vy jako úvod už jste ten, jako předseda už jste ten návrh popsal. Eh, toto nařízení z roku 2003 eh, tedy omezuje Eh, možnosti členských států zavést základ, zákazy, pokud tedy eh, ten zákaz není dán eh, závažnými zdravotními obavami. Tento návrh komise současnou situaci nějak nejlepší. V návrhu se praví, že členské státy tedy musí zvážit to, jestli opt-out je tedy sloditelný s komunitárním právem, s mezinárodními závazky Evropy Evropské unie a také požadavky VHO. Eh, já si myslím, že tím závažným způsobem spochybňujeme vnitřní trh. Měli bychom zavést kontroly na hranicích mezi 28 členskými státy, jaké toleranční prahy jsou tady povoleny, na rozdíl od toho, co tedy eh, ohlásil pan předseda Juncker, to znamená Eh, že se bude ničit byrokracie. Tady byrokracii naopak zvyšujeme eh, a vytváříme byrokratické monstrum. Já si myslím, že bychom tento návrh měli komisi poslat zpět, na tom se tedy dohodneme mm, napříč politickým spektrem. Je to byrokratické monstrum. Eh, komise se chce eh, zbavit zodpovědnosti, zároveň je to tak, že i komise nese svou díl, svůj díl zodpovědnosti v rámci rozhodování a ten jí zůstane. Rozhodnutí komise ani neodpovídá dalším rozhodnutím. Pane, eh, kom, eh, pan komisař tedy navrhl, že 7 plochy bude vyňato z produkce. Já mám radost, že parlament prosadil, že na těchto plochách tedy budou budou eh, tedy eh, pěstovány proteinové eh, rostliny. To znamená, že mám možnost tady pěstovat proteinové plodiny bez geneticky modifikovaných plodin a tak dále. A já si tedy myslím, že vzhledem k reformě společné zemědělské politiky není tento návrh přijatelný. Já nechci tedy anticipovat žádné rozhodnutí, nemohu tak činit, ale podle mého názoru je tu široká většina, velká většina, která je proto, abychom tento návrh komisi poslali zpět, abychom ho odmítli. Neumím si představit, že by byl realizovatelný, protože není slučitelný eh, s pravidly našeho vnitřního trhu. A proto tedy doporučuji, aby stanovisko eh, našeho výboru eh, šlo stejným směrem a abychom navrhli, že ten návrh zašleme komisi zpět. Děkuji. Děkuji vám za tuto prezentaci, za váš názor. A nyní tady zahajuji rozpravu. Přihlásilo se mnoho kolegů. V 18 hodin 30 minut začínají dvě další velmi důležitá jednání. Jednak akce pana Nikolsna, téma je velmi důležité, to znamená konkurenceschopnost eh, odvětví produkce vajec. Bude se tam hovořit o, o dohodě TTIP. O tom nás tedy informoval pan Nicholson a všechny nás na toto setkání zve, zve také eh, zástupce komise a kromě toho se dole v salonku koná ještě jedna akce, kde se naopak bude hovořit o sektoru mléka, o odvětví mléka, bude se probírat situace na trhu s mlékem. Já si myslím, že bychom se mohli obou akcí účastnit, protože tato témata jsou pro nás velmi důležitá. Bylo by tedy velmi dobré, kdyby někteří z nás na tyto akce šly. Proto vás prosím, abyste se vyjadřovali co možná nejstručněji, minutu a půl, víc ne. Já vím, že to téma je známé, že bychom o tom mohli hovořit dlouho, ale přesto tedy navrhuji, abyste hovořili stručně eh, minutu a půl. A nyní má slovo pan Boval. Bové. Monsieur le Président. le Président. není osobnící zpráva, ale projednou jsem s panem 10 za jedna. A to, tento text je špatně napsaný, to je špatně vytvořený text, jako byl špatně udělaný i text o kultuře. To je v podstatě pořád ten stejný text. Je to dost divná situace. Parlament a rada eh, by měli přejmout text o eh, semenech a měli by odmítnout text o výživě ale e, čím hůř situace je dneska zcela e, netolerabilní. Dneska máme velice špatný legislativní rámec a dneska nám ho opět předkládají. A komise dneska sama uznává, já nebudu citovat jména, ale komise e, vlastně uznává, že naše stanovisko se nedá, že to se nedá obhájit před Světovou obchodní organizací. My se nebudeme, my se nebudeme bránit, pokud na nás zautočí nějaká jiná země z Evropské unie eh, kvůli GMO. A nebudeme se eh, bránit, pokud eh, nebudeme mít v textu textu nějaké limity. Všichni vědí, že eh, to nebude fungovat. Tento text eh, pro mě je naprosto špatný. A to je ten problém. A ten problém pochází z toho, že komise odmítá eh, vyložit na talíř ten problém, celkový problém s GMO. To je problém vědecký, sociálně-ekonomický a problém týkající se životního prostředí. A to všechno patří do hodnocení. Pokud my se na ty tři prsky nepodíváme dohromady, tak budeme mít hodnocení kulhavé a nebudeme se moci bránit. Dnes to, co nám navrhuje komise, to znamená, že my bychom eh, bychom se měli sklonit před eh, nadnárodními společnostmi, které nám chtějí zakázat, abychom zakázali GMO. Ale dnes ta, mm, ty důvody jsou úplně stejné jako důvody těch podniků, kteří chtějí mít ještě snadnější situaci pro to, aby v, umožnili vstup té GMO na trh. A to je naprosto paradoxální diskuze. Ale i v vypovědích nepovtařali už pod... Ano, prosím vás, abyste eh, neopakovali to, co tu už zaznělo a nyní má slovo paní Petia. Děkuji, paní, eh, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji. Já vítám snahu Evropské komise zavést právní rámec, který umožní členským státům rozhodnout o GMO na jejich území. Ráda bych ale upozornila na to, že je potřeba jasně definovat opatření, která umožní členským státům, aby omezili nebo zakázali použití GMO eh, a O tom se tedy hovoří v článku 3 odstavec 1 nařízení. Týká se to tedy toho, že členské státy mají možnost omezit nebo zakázat potraviny a krmiva z GMO. Ráda bych tedy eh, upozornila na to, že musíme eh, vytvořit právní jistotu, pokud jde o členské státy a o jejich možnost zavádět restriktivní opatření vzhledem k návrhu nařízení. Tato tyto povinnosti vyplývají e, pro členské státy z mezinárodních dohod. Já si myslím, že členské státy by měly mít možnost rozhodnout o tom, že omezí nebo zakážou GMO, e, ale domnívám se, že návrh nařízení by kromě toho měl regulovat e, také právně obhajitelné faktory, které mohou, kterými mohou členské státy zdůvodnit omezení krmiv a potravinské MO, pokud chtějí za, eh, chránit své národní zájmy. Děkuji. Děkuji toho, eh, za to, že jste se držela časového limitu a nyní paní Holbuš. Eh, herzlichen Dank. Děkuji. Já si myslím, že dneska nejde o to, abychom tady v rámci Evropy měli různé způsoby povolování, eh, pokud jde o GMO, protože máme jednotný trh. Jde spíše o to, na základě jakých kritérií budou GMO povolovány. Komise ve svém návrhu hovoří o tom, že normálně je to tak, že členské státy eh, nemohou, nepředkládají žádné vědecké důvody, ale spíše socioekonomické nebo politické důvody. Vy jste to dneska ještě jednou řekl. Nicméně já si myslím, že to vůbec není pravda. EFSA eh, vědecky podložené eh, argumenty členských států neustále zamítá a často je to tak, že dokonce riskantní konst konstrukty GMO, e, například křížení čtyř různých geneticky modifikovaných rostlin s různými vlastnostmi, že i takovéto geneticky modifikované e, konstrukty nejsou chápány jako rizikové. Není to nějak e, testováno, nejsou známy dopady těchto plodin na lidské zdraví, to znamená, že vědecké poznatky jsou neustále zametány pod koverec, zamítány a nyní se tedy přenosová zodpovědnost na členské státy. Já si myslím, že to není demokraticky správně proto, a z hlediska jednotného trhu už to vůbec nechce, není správně. Pan Juncker chtěl odstraňovat byrokracii, ale zároveň řekl, že registrační postupy EFSI jsou nevědecké, nedemokratické, to jsou jeho slova a já jsem tedy řekla, že potřebujeme vědecky podložená kritéria a tak musí být eh, koncipován povolovací proces. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Agniu. Děkuji a nyní má slovo pan Aniu musím eh, poukázat eh, eh, komisi, že tady sedí Joseph Bove a tady sedí Stuart Anu, který skutečně pěstuje GMO ve své zemi na rozdíl od pana Bového. Takže nemůžete říct, že, kom, že výbor není dobře zastoupen. My tady hovoříme o využití GMO v krmivech a v soji. A tady jste nám také říkal, kolik Eh, se dováží geneticky modifikovaného krmiva a nahradit to bude velmi obtížné. Eh, eh, já jsem v odvětví, který se chlubí tím, že nevyužívá geneticky modifikované bílkoviny nebo protein. Eh, nicméně máme eh, nedostatek eh, krmiva. Musel jsem platit na veliké částky za ne geneticky modifikované krmivo z Kazachstánu, jinak bych musel nechat utratit mou drůbež. A přitom není vůbec žádný rozdíl v odbytu vítám skutečnost, že členské státy nyní mají pravomoce, ale varuji vás, že pokud zakážete dovoz geneticky modifikované soje, tak budete mít potíže nakrmit eh, svá zemědělská zvířata. Prosím, myslete i na praktické důsledky. Soja ne geneticky modifikovaná se velmi těžce pěstuje a eh, pouze 26% v sušině je protein na rozdíl od 48 osmi eh, v geneticky modifikovaných eh, rostlinách. Takže tak, eh, tak to si říkáte o potíže. Děkuji. Oui, merci, monsieur le No, děkuji, pane předsedo. Říkáte, že když členské státy nebudou souhlasit, tak komise rozhodne sama o sobě. No, ve skutečnosti je to zvláštní, že vy pochybujete o tom, jaký to má dopad na lidské zdraví, ale přitom chcete povolit toto rozhodnutí. Eh, vy totiž rozhodujete pro státy, takže říkáte, že tento návrh nebude mít dopad na povolování eh, GMO do potravinových květistů a eh, že to nebude mít problém pro krmiva. A členské státy, říkáte, že členské státy by neměly se rozhodovat se rozpoustu se 34 o volném pohybu zboží. Ve skutečnosti členské státy budou eh, donuceny eh, přijímat dovoz e GMO, i když ty státy to odmítnou, tak a soused to přijme a na základě té logiky volného pohybu zboží, tak se v té zemi stejně tento produkt z GMO objeví. Takže eh, pro nás by bylo nejlepší, jediná politika, kterou my bychom přijali, by byly tři body. Jednak národní výzkum, národní eh, výroba a národní spotřeba. To je jediné, co my přijímáme. Děkuji. Děkuji vám. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říct komisi, že pokud eh, tento návrh má respektovat demokratickou vůli a transparentnost, tak jenom deregulace eh, o GMO musí být revidována, jinak velká většina občanů evropských je proti eh, používání GMO v potravinách. A v současné době návrh, který vy nám předkládáte, je nepoužitelný, protože členské státy by nemohly v sávně hlediska ospravedlnit svoji volbu, že zakážou nebo omezí používání GMO na vlastním území nevidím, jak ten návrh komise by mohl být uplatňován, aniž by se vlastně neohrozila jednota vnitřního trhu. Zároveň by to i komplikovalo vztahy článů se členských států s vnějšími státy. A nakonec vy vlastně omezujete svobodu členských států, které chtějí omezit rozšíření GMO na svém území. A návrh, který vy nám děláte, nás vlastně vede do velkých eh, právnických a obchodních problémů, protože je to něco, co se velice těžce aplikuje na naše kultury. Děkuji, pan Buda. Eh, jenom velice rychle. Problém je totiž jiný a my ho musíme vyřešit v rámci Evropské unie. My diskutujeme o tom, zda členské státy mohou nebo nemohou e, se bránit a mohou omezit ty GMO, ale dokud e, my budeme dovážet, tak budeme mít vždycky nerovnosti e, v tom pojednávání evropských zemích. Tyto produkty GMO jsou nebezpečné pro občany nebo pro velkou část evropských občanů. Pokud to tak myslíme, tak je třeba, abychom zakázali import. Je to velice jednoduché, protože jediný eh, tento import vlastně představuje eh, výhody pro například Argentínu nebo pro jiné země, které mohou exportovat, zatímco ty naši farmáři ty nesmí tyto výrobky eh, produkovat. Takže buď to povolíme tyto výrobky, anebo je prostě zakážeme nejenom jejich produkci, jejich kultivaci, ale jejich také import. A takto se ten problém vyřeší, protože jinak jakákoliv jiná cesta povede k tomu, že my budeme mít problém nejenom my, ale i ostatní e, státy, které mají s námi vztahy. Děkujeme. Děkuji. Jeden problém tady bude i v souvislosti s konkurenceschopností.

Děkuji. Já myslím, že návrh komise má jeden základní konstrukční problém od prvopočátku a ten se jmenuje EFSA. EFSA získala klíčovou pozici, která po mém soudu není vůbec účelná. E, už na to poukázali i předřečníci. EFSA je odborně vědecky neschopná a to není výpověď e, moje vlastní, ale výpověď, kterou sdílí mnozí e, jiní, kteří se tím zabývali, není schopna provádět hodnocení a ještě jedna výpověď. EFSA je velmi blízká průmyslu, absolutně blízká průmyslu. E, to znamená, že všechny návrhy e, byly EFSO pozitivně rozhodnuty. Nemáme zde žádnou filtrovou e, nebo filtrační pozici. Není to organizace, která pracuje pro Evropu. To znamená, že já bych chtěla spochybnit jak kompetenci, tak i nezávislost EFSI. A to, že eh, nyní chceme naléhat na členské státy, aby se vybavili dobrými právníky a mm, případně pak zabránili eh, povolením, to poslouží výhradně právníkům, kteří budou vydělávat eh, mnoho peněz na této konstrukci. Takže prosím, abyste ještě jednou o tom pouvažovali a věc přehodnotili. Děkuji vám, paní posel, a nyní má slovo paní Melior. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o úpravu opt-out, o pěstování geneticky modifikovaných eh, plodin, bychom ještě snad mohli eh, pochopit, že členské státy o tom mohou rozhodovat sami, protože je to vázáno na eh, půdu. My hovoříme ale o transportu, o uskladňování, o přepravě geneticky modifikovaných eh, krmiv a eh, eh, jde vlastně pouze o uplatňování nebo používání, které má být upraveno. Já to nepovažuji vůbec za proveditelné, myslím, že to je v rozporu s vnitřním trhem a nedovedu si představit, že bychom s jakýmikoliv změnami tomu k tomu předloženému návrhu se dostali dál. E, proto sdílím e, úsudek pana Dese, pana zpravodaje, že se musíme jasně vymezit a ten černý Petr, který nám e, nyní přesunula komise, musí být vrácen komisi a my musíme mm, nyní se soustředit na naši práci, to znamená zejména plnit eh, přání eh, našich spotřebitelů a umožnit zemědělství eh, vhodné podmínky. Děkuji. Děkuji. Dvě poznámky. Za prvé musím říci, že se jedná o pokračování toho prvního hříchu, protože v případě případě geneticky modifikovaného osiva jsme již vnitřní trh zničili a nyní to chceme ještě rozšířit na krmiva. Eh, někteří kolegové tady eh, eh, již řekli, že tento návrh není proveditelný a není kontrolovatelný. Já žijí v pohraničí s Českou republikou. Jak tam chcete kontrolovat transporty eh, krmiv? Mm, neexistují hraniční přechody a tak dále. Kdybychom to kontrolovali uvnitř Německa, tak bychom museli také opět zavést hranice mezi jednotlivými zeměmi. Není to prostě proveditelné, musím to odmítnout. A pak ještě druhá debata, kterou bych chtěl vést ve výboru. Ono to má ještě určitou prehistorii. Probíhala, probíhalo tady, tady vědecké hodnocení a na základě toho se rada a komise zhodly eh, na společném usnesení. Nyní se říká, že EFSA není dostatečně kvalifikována, uspůsobená připravena a já bych na to chtěl navázat, protože my máme společnou odpovědnost Rada, Parlament a Komise s tímto tématem nějak vhodně naložit, protože tak to, to už dále nejde. Stále se točíme v bludném kruhu a pak um, dochází k takovýmto návrhům eh, komise. Je to jakási nouzová operace. Takže odmítnout, ale snad, eh, pane předsedo, o EFSE bychom měli v klidu jednat, jak eh, zlepšit její eh, vědecké kapacity. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo pan Nikolson. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pokud jde o autorizace GMO, je tady, panuje tady atmosféra určité nedůvěry souhlasím eh, také eh, s komisařem, který minulý týden eh, řekl výboru Envy, že, do, že dosavadní praktiky nejsou udržitelné, ale tento návrh vůbec neposkytuje vhodné řešení. Umožnit členským státům aktualizovat používání GMO by mělo velký dopad na fungování vnitřního trhu a také na obchodní vztahy a konkurenceschopnost zemědělského odvětví. Jak všichni velmi dobře víme, tento zemědělství eh, je eh, závislé a odkázáno na eh, dovozech krmiva 30 milionů tun sojových bobů ročně, protože sami nejsme schopni anebo, nedo, anebo nemůžeme vyrábět vlastní e, krmivo. Tak proč e, e, nezvažujeme krm, legislativu, která by nám to umožňuje? Je to potíž, protože čelíme výzvám rostoucího, rostoucí populace. Návrh je také návrh se také vzdaluje vědeckému eh, rozhodování nebo rozhodování na základě vědeckých eh, zjištění. Pokud jde o třetí země, co když eh, budou používat kritéria, obdobná jako my a budou eh, eh, zakazovat nebo eh, vylučovat naše vývozy. Doufám, že výbor bude hlasovat proti tomuto návrhu, protože ten by měl skutečně škodlivý dopad na produkci potravin v EU. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně Ajuzo. Pane předsedo, máme tady velký problém, protože závisíme na dovozu geneticky modifikovaných eh, plodin, především soji. Říká se, že agentura EFSA není kompetentní. Respektive její správní rada se nezabývá vědeckými poznatky. Já Sama jsem měla tu čest být pozorovatelkou při volbě vědeckého panelu. Četla jsem životopisy těch lidí. Musím říci, že jsou to kvalifikovaní lidé a nezávisle na e, jejich e, posudcích je vše ještě posuzováno dalšími vědci vědeckými kapacitami. To znamená, že eh, je zamezeno tomu, aby tady docházelo ke konfliktu zájmu. Ti vědci jsou na to velmi dobře připraveni a jak už jsem říkala, měla jsem tu čest, že jsem se tedy jako pozorovatelka účastnila eh, volby panelu. Pokud se vám posudky nelíbí, tak eh, si myslím, že byste neměli vinu svalovat na eh, ty, kteří je píšou. Jsou to velmi přísné poznatky, které, po, posudky, které se netýkají pouze GMO. Není možno říci, že nahradíme geneticky modifikovanou soju například hrachem. To možná ne, možné není. Nevím, jestli je to tedy eh, ekvivalentní z hlediska výživy zvířat. A nyní pan Flanagan. Všechno už bylo v tuto chvíli řečeno, nemá smysl opakovat to, co řekli ostatní. Děkuji. Pěkné vystoupení, vás děkuji, paní posel. Tak to bylo moc pěkné vystoupení a nyní paní Kadenbach. Já si myslím, že všechno ještě nezaznělo, protože jsme ještě neupozornili na to, eh, jako, jaký zvláštní moment tady v parlamentu zažíváme. Já jsem členkou výboru Envy i Agri. Agri. A nikdy jsem nezažila, abychom si byli tak zajedno. Výbor Agri, Agri a výbor Envy a také všechny politické skupiny v rámci těchto výborech. To znamená, v rámci těchto výborů. To znamená, že si myslím, že dneska zažíváme velmi důležitý okamžik. Pan předseda komise nám slíbil, že byrokracie se bude zjednodušovat a já jsem dneska na vlastní oči viděla, že opak je pravdou a vidím tu jeden velký problém ehm, ta, snaží se nám tady něco eh, pře, přežvikovat, rozmělňovat. Eh, má se za to, že členské státy mm, tedy nemusí vystupovat eh, z GMO, nemusí je opouštět, ale jde o to, aby dodržovali zásady. A tím se tedy v podstatě umožňuje uh, použití geneticky modifikovaných materiálů na evropském trhu a v podstatě je to tak, že eh, členské státy eh, tedy eh, musí tu situaci změnit a já si myslím, že to tedy nemůžeme očekávat ani od členských států, ani od občanů. Já si myslím, že tedy eh, ta slova eh, pan předseda komise eh, řekl i výboru Envy a že tedy bychom je měli brát vážně. Děkuji a nyní paní poslankyně McVinnis, budu velmi stručná, paní, pane předsedo, ať už si o tom návrhu myslíme cokoliv, myslím si, že prezentace komise byla byla skvělá, protože jasně řekla, že eh, eh, závisíme na dovozu geneticky modifikované soji a návrh, že to nějak změníme ze dne na den, zkrátka neobstojí, ale máme tu jednoznačné dilema. Je tu chytrý politický návrh komise. Komise říká, vrátíme to členským státům, chcete pravomoci, tady je máte. Ano, uh, tento výbor se tedy shodl na tomto návrhu, ale pravděpodobně tedy eh, nechceme eh, stejné řešení všichni, pokud rozumíte, co tím myslím. Eh, komise tedy říká, že návrh umožní členským státům, aby zakázali použití, ale ne tedy dovoz těch GMO, eh, což je zvláštní, a za druhé eh, hovořil jste o eh, socioekonomickém odhadu dopadů. To by mě tedy zajímalo, co přesně se tím myslí. Děkuji. A nyní pan De Castro, prosím. Děkuji, pane předsedo. Už zde padlo mnoho slov a jak jste již slyšeli, moje skupina je velmi skeptická. Myslíme, že určitě budeme sledovat návrh našeho zpravodaje Dese, ale jistě ten návrh, který předložil komisař, nás eh, určitě provokuje k diskuzi. Eh, nemůžeme vzít v úvahu, že 95 našeho dovozu, eh, naší potřeby soji, je importovaný, čili je to eh, soja, která obsahuje GMO a to, těmu se nemůžeme vyhnout v našich diskuzích a nemůžeme ani být tak pokrytečtí, abychom řekli, že jsme proti GMO, ale potom všichni víme, že vlastně se bez nich neobejdeme. Takže Eh, víme, nebo alespoň víme, že 37 milionů tun soji, které dovážíme, nebude tak snadno nahraditelné. A to vyvolává živou diskuzi a i když nakonec si myslím, že budeme mít většinu eh, v tom, že navrátíme tento návrh komisi, tak alespoň eh, si trochu vyjasníme myšlenky, protože si někdy neuvědomujeme, že dopady na naše na naše pěstitele by byly asi velice vážné. Děkuji. Děkuji, pan Dorfman, vás prosím. Děkuji vám, pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. K tomu, co již zaznělo, vlastně není co dodat. Věc se má tak, že již dnes máme země a můj region k tomu patří, kde zemědělské podniky se dobro, dobrovolně zříkají geneticky eh, modifikovaných eh, krmiv a z toho vytvářejí pak eh, program a nabízejí to jako další prodejní argument na svých výrobcích. Proti tomu nelze nic říct. Je to dobrovolné rozhodnutí producentů, pokud to považují za rozumné návrh jako takový je poněkud podivný, když tam čtu, že tento návrh neovlivní vnitřní trh, zajistí protože větší eh, zkreslení hospodářské soutěže už neexistuje. Dovedu si představit, co se stane v chovu prasat, když v jedné zemi budou, povoleny, eh, budou povolena geneticky modifikovaná krviva a v jiné ne. Samozřejmě, že to je zkreslení hospodářské soutěže. To, co řekla paní McGuinness o provokaci, tak to by pak byla velmi zdařila eh, provokace Mm, před dvěma týdny jsem slyšel obhajobu příslušného komisaře a nabil jsem eh, dojmu, že to skutečně myslel vážně s tímto návrhem. A mm, to mě zneklidňuje, pokud jde o kompetentnost příslušných aktérů. Co je jisté, je to, že eh, touto eh, debatou eh, odhalujeme, jak je prohaná celá ta naše debata o GMO. Diskutovali jsme zde o pěstování GMO, vrátili jsme to příslušnosti členských zemí a nyní zjišťujeme, že v podstatě v Evropě nemáme žádné plodiny tohoto typu, několik tisíc hektarů ve Španělsku, ale jinak ne. Takže v zásadě jsme hovořili o věcech, které v podstatě neexistují v reálu kapitálu. A mm, skutečné téma je dovoz a změna e, e, GMO a GM, geneticky modifikovaných e, krmy v Evropě. O tom budeme muset uvažovat také, pokud je o zásobování proteinem v Evropě, ale určitě ne v podobě takovéhoto návrhu komise. Ten nás spíše vrací zpět. Děkuji. Děkuji vám. A tím jsme vyčerpali celý seznam přihlášek do diskuse. Dámy a pánové, musíme si uvědomit, že eh, naše sny, naše očekávání a eh, realita se rozcházejí. Dokonce naše jednota a jednomyslnost nás, nám neumožní z tohoto problému se zcela zbavit. I když ten návrh pošleme zpět, eh, musíme zůstat na seriózní rovině diskusí o tématu. Jinak nebudeme konkurenceschopní na globálním trhu. A bude nám pak líto, že to nejsme my, kdo rozdává karty a kdo rozhoduje o dění na trhu. Eh, eh, trzích světa. Prosím, eh, zástupce komise pana Mika, aby se ujal slova, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také členům výboru za komentáře a otázky. Já se pokusím poněkud konsolidovaně odpovědět na některé zejména z těch, které se opakovaně objevovaly, vynošovaly v diskusi. Za prvé, Několikrát byla nadnesena otázka po jednotném trhu a potenciální potřebě hraničních kontrol a Prahu. Chtěl bych říci, že když hovoříme o zákazu používání na konkrétním území jednoho členského státu, tak nehovoříme o zákazu pohybu napříč Evropskou unii. To znamená, hraniční kontroly eh, zjevně nejsou potřebné za tímto účelem. Problematika jednotného trhu byla analyzována velmi podrobně a eh, stávající aky Ehm, obsahuje podmínky, za nichž eh, pravidla jednotného trhu mohou být naplněna. Máme článek 36 ve smlouvě, který umožňuje členským státům přijímat výjimky z pravidel jednotného trhu. A nebylo, nebyla by to první ani poslední výjimka, která by byla z husta využívána ehm, eh, v zemědělství, eh, jak velmi dobře zajisté víte. Takže to je velmi důležité. Další problém, který který eh, se vynožil. Zdali existuje možnost eh, produkovat více proteinů na území Evropské unie. Musím říci, eh, že zvýšení produkce 20krát znamená nalézt proto prostor, ale v Evropě nemáme prostor pro 20-násobné zvýšení proteinové výroby. Leda, že zastavíte pěstování jiných plodin. A to je velmi důležité. Navíc podmínky, řekněme fyzické, klimatické podmínky pro pěstování proteinových plodin v Evropě by to neumožnili. I kdyby pole byla zcela prázdná, produkovat taková množství eh, proteinu eh, na našem území. Takže mm, to, v tom musíme mít jasno. A dále jsme, jste měli otázku jednotného trhu Chci připomenout, že eh, ve stávajícím rámci máme možnost uplatnit eh, eh, takovou ochrannou doložku která byla v minulosti některými členskými státy využívána se stejným účinkem jako navržená opatření. To znamená, že určité území je vyňato z jednotného trhu po dobu trvání této ochranné doložky. Ta, toho bylo použito několikrát a nikdy to nevytvořilo takové problémy, jaké zde v diskusi byly zmíněny. Takže myslím, že máme eh, eh, zkušenost, že jediná jediný eh, eh, rozdíl eh, uplatňování vědecké, pardon, ochranné doložky souvisí s posledními vědeckými nálezy, ale účinek na trh je přesně identický. Pokud jde o EFSA, tady bych chtěl jasně prohlásit, že to bylo rozhodnutí evropského systému mít jedinou vědeckou autoritu, která bude rozhodovat o potravinové nezávaznosti. Neměli bychom obvinovat EFSA eh, za to, že nebyla schopná postavit se eh, opozici, tedy eh, subjektům, které byly proti GMO a vycházeli eh, z i kulturních důvodů a tak dále. Toto není role EFSA. EFSA musí řešit věci vědecky a jak Madame Ayuso uvedla, jsem přesvědčen, že skutečně EFSA pracuje podle nejvyšších vědeckých standardů. Eh, je-li výsledek, nebo bude-li výsledek eh, pozitivní, pak komise musí rozhodnout v souladu s vědeckým rozhodnutím na základě principu vědeckého rozhodování. Rozhodnutí se skutečně řídí vědeckými eh, postoji. To, co my dnes eh, nabízíme, bude srovnáno se stávající situací. a eh, členské státy z legitimních důvodů budou moci využít institutu opt-out. takže neměli bychom tady vytvářet ideální konstrukce, protože mm, se nedají implementovat. Dále tady padla důležitá otázka od paní McGuinness o socioekonomických dopadech. Ano, v skutku, pokud by zákaz platil po celé území, pro celé území EU, nemělo by smysl dovážet, ale jde o to, že pokud máte několik vybraných území, které využijí opt-out, tak stále ještě by bylo, mělo být možné dovážet proteiny GMO například pro krmivo a převážet je napříč Evropou mm, do místa, kde budou použita, protože e, jsme jednotné území. Takže tuto možnost musíme zachovat. A pokud bychom ji zablokovali, tak narazíme e, na problematiku hraničních kontrol a tak dále. Pokud jde o socioekonomické dopady, to je velmi důležitá věc, ale jak jsem již e, předeslal, eh, může to být eh, posouzeno spolehlivě pouze v okamžiku, kdy bude známo, do jaké míry bude, za, eh, bude použití zakázáno a kde přesně. Jinak tady máme milion obcí, které nelze seriózně analyzovat. Takže je to věc členských států, které s konečnou platností rozhodnou, zdali bude možné využít eh, opt-out a analyzovat eh, socioekonomické dopady, jak jsem uvedl. A závěrem pan Castro eh, se zmínil o tom, že bychom neměli být pokrytečtí v této diskusi. A to je skutečně zde problém, protože dnes čelíme situaci, kdy jsou členské státy, které hlasují proti anebo se zdržují hlasování na eh, celoevropském, eh, při celoevropském rozhodování. Dále využívání GMO, pardon, eh, využívají GMO z husta a současně v krmivech kritizují Evropskou komisi, že to umožňuje. Takže tady máme velmi obtížnou situaci něco vyřešit. Myslím, že musíme být čestní a připustit, že vždy máme obci. Dnes máme obci hlasovat proti Kdybychom většinově hlasovali proti, tak věc není schválena. Konec. A nebo je zde obce hlasovat pro, ale to hlasování zatím nenastalo. Takže budou to dvě kola hlasování ve výboru, pak eh, ve apelačním výboru, eh, kdy se můžeme rozhodnout ano či ne. Můžeme promluvit pouze za situace, kdy z nějakého důvodu členské státy neprojeví svůj názor, respektive eh, kdy bude eh, panovat, nebo kdy se ukáže nejasný výsledek, anebo plichta, to znamená eh, jedna třetina pro, jedna třetina proti a jedna třetina se zdržela. Takže říkám, ti, kteří jsou pro, mají mít e, právní možnost e, zvolit si opt-out. A pak uvidíme, jaká je situace v Evropě. Ano, pozoroval jsem ve výboru e, Envy a i zde jednomyslnost v odmítání tohoto návrhu. To je vzácnost, ale musím také říci, že je důležité analyzovat, proč jsou lidé proti návrhu protože jsou zde dva hlavní důvodu, důvody. Je tady skupina těch, kteří jsou proti GMO a mají velmi eh, rozmanité důvody mm, ve srovnání s těmi, kteří, kteří jsou pro. A my se snažíme eh, identifikovat eh, cestu, která situaci vyjasní, bude-li se hlasovat o GMO v budoucnu. Proto tento návrh byl takto koncipován. My jsme prověřili všechny teoretické obce, které byly vůbec technicky možné si představit za takovéto situace. A tato obce se rysuje jako jediná možná, protože všechny ostatní by znamenaly buď eh, odmítnutí nebo otevření, znovu otevření eh, smlouvy. A to jsou mechanismy, které byste sami o sobě nikdy nepodpořili, to jsem si jist. Takže kdybychom měli jinou situaci než eh, nyní, tak navrhujeme toto. Může to být zamítnuto, jasně, na to máte plné právo, ale v tom případě se dostáváme zpět do situace, v jaké jsme již nyní a žádné další obce dalšího postupu nejsou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. pane. My děkujeme vám. Pan Des, eh, prosím, nezávidím vám to. Děkuji, pane předsedo. Já se rád chápu tohoto úkolu. Je mi to potěšením. Děkuji všem kolegům, kteří se přihlásili o slovo. Eh, teď, když jsem eh, tedy slyšel například komentář rakouské kolegyně, tak to mohu potrhnout. Juncker eh, je z mé vlastní politické rodiny, ale hraje tu špatnou hru, na které se nebudeme podívat. Toto téma se pro takovou hru nehodí už vůbec, nehodí se pro spor mezi eh, parlamentem a radou. Pane Miko, já bych vám chtěl eh, poblahopřát, jste věrný služebník svého pána. A já bych vás, z vás navrhl jako skvělého, možná nejlepšího eh, obchodníka. Vy byste eh, i eh, bourané auto ve špatném stavu prodali jako nejlepší limuzíno ale myslím si, že tady tedy není vhodný prostor pro to, abychom něco takového vymýšleli a doufám, že se nám tedy podaří tu věc co možná nejrychleji ukončit bez, eh, bez rych, eh, dlouhých eh, diskuzí. Giovanni La Via z výboru Envy je stejného názoru, to znamená, že doufám, že najdeme řešení. Děkuji ale nové auto nedostaneme asi také a staré auto si nekoupíme. 15. 16. července budeme tento návrh eh, probírat. Pravděpodobně se k tomu vrátíme ještě vícekrát, je to pochopitelné, protože se jedná o velmi ožehavou záležitost a je obtížné najít optimální řešení. Já vás tedy prosím o to, abyste zítra přišli se svými hlasovacími kartami, protože zítra budeme hlasovat. Eh, zač, začínáme hlasováním. Přeji vám hezký večer a nezapomeňte na e, pozvání od pana Nikolsna. E, jde o důležité e, téma produkce vajec a týty. a nezapomeňte ani na tu akci, která se koná dole v salonu a děkuji vám za dnešní účast.